morning, ladies and gentlemen. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Jenom než začneme, pokud dovolíte pár oznámení. Um, there's a change in the Doš, za prvé, Omlouvám se za tuto místnost, což je pro nás neobvyklé. Já nevím, zda je to lepší či horší, ale většinou jsme v naší normální eh, místnosti. Mm, mm, no, eh, takže ale tady je to dost daleko, vás rozeznáte, takže pro mě to bude těžké potom při hlasování. Uvidíme, jak to půjde, ale to výjimečné. Došlo ke změně v harmonogramu u stanoviska e, pro e, společnost s ručením omezeným o jednom členovi, paní Mici, bod 14 dnešního programu, tedy tam došlo ke změně v harmonogramu. Je tady e, problém s tlumočením? anybody? Všichni slyší. Všichni v pořádku. Ano? Problém s Němčinou, je to tak? Is it, working now? Už to funguje teď? Dobře. Takže děkuji. A takže došlo ke změně v harmonogramu u stanoviska e, o e, eh, SRO o jednom e, společníkovi, zpráva paní Mici, bod 14 programu, takže tento bod bude odsunut na příští schůzi a nové datum pro kompromisní návrhy je 4. červen. Dále je zde návrh změnit pořadí dvou bodů. Týká se to čísla 5, eh, legislativní přeskum. Budeme diskutovat o eh, rozvoji eh, řešení sporů online. To bude první bod veřejné zakázky, protože zde zaměstnanci komise mohou zůstat pouze na první část schůze. Takže a pokud by to bylo možné, tak bychom možná začali s ODR, tedy eh, alternativní řešení sporů. No, we'll start with the update on the... Začneme tedy aktuálními informacemi o uh, alternativním uh, o ODR o řešení tedy e, sporu online a protože komise tady může zůstat do půl desáté a poté půjdeme k dalším tedy věcem, aktuální informace o trialogu a tak dále. Takže dám nejprve slovo paní Spano, aby nám e, poskytla aktuální informace. Dobré dopoledne, ráda vás opět vidím. Dobré dopoledne, paní předsedkyně, děkuji za to, že jste nás pozvali a děkuji za pochopení. E, Eh, ohledně našich časových limitací, ale samozřejmě kolegové tady zůstanou, pokud to bude nutné. Jsme velice rádi, že vám můžeme podat aktuální informace o, to, o tom, jak je to s vývojem platformy pro řešení sporu online. Eh, my jsme i díky vašemu výboru byli schopni tedy dosáhnout dohody a jsme velice rádi, že vás můžeme informovat, že pokud vše bude pokračovat podle plánu, to znamená, že tak eh, tedy pokud technicky se to bude vyvíjet, eh, jak má, tak eh, vše půjde podle plánu. Tady jsme 3. března jsme byli tady v parlamentu u vás, kde jsme předvedli prezentaci online, jak funguje tato platforma a tady jsme na vědomí připomínky, a to především týkající se překladů. A také bych vás chtěla informovat, že také toto vezmeme do úvahy i pro účely eh, technického vývoje platformy. A nyní eh, platforma řešení sporu online v podstatě vychází ze směrnice o alternativním řešením sporu, víte, to byl celý balíček. Eh, tato směrnice o alternativním řešení sporu sleduje tři hlavní cíle a jde o to, aby alternativní řešení sporu a toto řízení měli k dispozici všichni spotřebitelé v celé EU a v podstatě každý podnikatelský sektor. To je ten full ADR coverage, jak se tomu říká, to znamená, e, jsou tam smlouvy, prodejní smlouvy, smlouvy o službách a jde o to, aby zde se zavedly požadavky jako nestrannost, nezávislost, transparentnost, efektivita a spravedlivost. A co je ještě důležitější, je třeba zajistit i osvětu tím, že se vytvoří i e, povinnost informovat, to znamená obchodníci, subjekty musí spotřebitele informovat o možnosti tohoto řešení sporu. Deadline pro transpozici je mm, eh, mm, eh, červenec 2015. Také jsme již organizovali workshop, seminář, abychom pomohli členským státům s transpozicí, to bylo přesnu. a nyní členské státy jsou povinny notifikovat komisi o těch subjektech, které budou řešit spory podle kritérií směrnice, musí je splňovat. Také i Paní komisařka Jourová nám to připomněla při prostřednictvím dopisu, které popsala ministrům všech členských států. Na začátku roku jim poslal dopis a připomněla, že je třeba vše včas transformovat. Tato platforma pro řešení sporů eh, byla vyvinuta a bude zpravována komisí. V podstatě je to poprvé, kdy komise bude zpravovat takovýto projekt a takovouto eh, platformu, která bude fungovat po celé EU. Cílem bude usnadnit řešení sporu online mezi spotřebitelem a obchodníkem, poněvadž to se stane důležitou součástí i naší agendy digitálního trhu, protože samozřejmě mimo soudní řešení sporu to je snažší způsob řešení sporu a je to důležité i proto, abychom zapojili více spotřebitelů do elektronického obchodu. Při vývoji platformy my jsme měli specifický právní základ, který i nám vymezil hranice, kam až můžeme jít, ale ale také nám umožnil, abychom zajistili dobré fungování platformy. Stane se operativní na začátku roku 2016 a vše jde podle plánu, podle nařízení. Platforma bude dostupná všem zdarma a bude k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie. A nyní. Pokud jde o vývoj platformy, tak my zde máme možná ještě druhý slide. Takže nám pomáhá expertní skupina, která se skládá z expertů na řešení sporu členských států, zástupců podniků, organizací spotřebitelů a eh, Evropského fóra pro postižené osoby, European Disability Forum, protože víme, že je třeba, aby ta platforma byla dostupná i lidem s postiženími. Chceme poděkovat i sekretariátu IMCO, poněvadž se zapojil aktivně do této expertní skupiny, což nám samozřejmě velice pomůže a také i to zajistí, že budete řádně informováni. Tak, abychom zajistili řádné fungování platformy, ta komise připravuje nyní prováděcí akt, což je právní závazek a předpoklad pro fungování této platformy a to bude předloženo výboru eh, pro účely hlasování někdy v druhé polovině roku 2015 a určitě do léta. Eh, první test eh, proběhl v listopadu 2014 za účasti 120 subjektů, které zastupovaly národní experty, spotřebitelské organizace, Ehm, tedy národní, tuzemské i evropské a o, o, zástupce obchodníků, tedy spíše hm, asociace podnikatelů. A to bylo velice důležité, protože nám poskytli feedback a technická doporučení, která jsme již zakomponovali do návrhu, který jsme vám představili 3. března. A jaké jsou další kroky? To je poslední slide. Takže toho testu z listopadu, jak jsem řekla, jsme dostali určité podněty, které jsme zakomponovali do návrhu. Proběhne další test v červnu, zase do toho zapojíme ty dotčené subjekty a doufáme, že potom případně vyřešíme ještě nevyřešené problémy, ale zhruba řečeno, vše je na dobré cestě a postupujeme efektivně a pokud budete mít otázky, ráda ně zodpovím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Tady došlo k takovému zmatení, protože my víme, že jste eh, vy jste eh, tady byla s prezentací, ale ne v době, kdy se konal výbor. Eh, takže, takže ta demonstrační ukázka byla velice zajímavá údajně a my bychom rádi, aby byla k dispozici všem členům výboru. Sice to byly dobré aktuální informace, ale já myslím, že někteří členové mají, ti, kteří tedy nebyli schopni shlédnout eh, tu eh, prezentaci, protože to tehdy nebyla žádná schůze výboru, tak by asi měli zájem shlédnout tu prezentaci. Takže možná ještě někdy zase si předvedeme tuto prezentaci platformy a eh, takže až tedy dojde k tomu, že zapojíte další subjekty, tak možná a, a budete mít od nich feedback, tak nás to bude zajímat. Dobře, a nyní má nyní slovo členové. Děkuji, paní předsedkyně. Já s vámi zcela souhlasím. To je eh, škoda, že ti, kteří se nemohli zúčastnit té první ukázky platformy ODR, tak eh, by to rádi sledli, protože to bylo velice dobře připraveno eh, ředitelem Spano mm, a bylo to vynikající. Na mě to udělalo velký dojem. A rovněž na mě udělalo velký dojem nejenom práce samotná na té platformě, i ta prezentace byla výborně připravená. Takže Vicky, kdybychom opět mohli shlédnout tuto prezentaci někdy při řádné schůzi výboru, tak by to bylo velice dobré, protože nás tam bylo tady velice málo. As usual. Um, so for... Takže za prvé chci poděkovat za obrovskou práci, kterou děláte na této platformě. Já vím, jak je to těžké. A možná mám dvě otázky teď. Jednak eh, týká se ADR eh, eh, Louis Grech měl na starosti tuto zprávu, ale už není členem, už není poslancem. A víme, že pořád jsou země, které nejmenovali oficiální orgán, který bude pověřen jako kontaktní místo a který bude koordinovat činnost těchto subjektů eh, pro řešení sporů. Eh, buď to byla ta Evropská spotřebitelská centra nebo další orgány, které jmenovaly příslušné vlády, které se stanou kontaktními místy pro ADR a vypadá to, že ne všechny členské státy jmenovaly takovéto orgány, tak se ptám, jak to postupuje. Mm, já nevím, zdali se to, ten počet členských států zvýšil nebo ne. A pokud je o ODR, eh, spory online, tak tam byl problém s překlady, to byl náš otazník a já jsem viděla pouze polštinu, angličtinu a také tady se ptám, jak to pokračuje, jak pokračují překlady platformy ODR já doufám, že v červnu se budeme moci zapojit do testování a jinak mm, vám děkuji a blahopřeji k vykonané práci. Děkuji. Ještě někdo má otázku k tomuto, než budeme pokračovat? Maria Grapini. Děkuji. Já musím říct, že skutečně lituji, že jsem se nemohla zúčastnit eh, té eh, počáteční prezentace. Já doufám, že se to bude moci zopakovat a že eh, někdy při řádné schůzi výboru shledeme prezentaci platformy. Mm, komise mm, již tedy zahájila eh, tuto platformu a velice důležité je, že je dostupná i lidem s postiženími. A já si kladu tedy otázku, jaký je deadline termín pro notifikace pro členské státy. Ale Vicky, já bych řekla, mohli bychom si stanovit termín pro tu prezentaci platformy. A mm, na adresu komise bych se chtěla zeptat, eh, Eh, jaký je termín, notifikační termín pro členské státy. Ano, dobře. Já, ano, ano, je tady velký zájem ze strany eh, členů výboru, kteří nemohli shlednout tu první ukázku, protože to nebylo eh, ve výborovém týdnu a e, takže bylo mi vysvětleno, tak abychom mohli provést tuto prezentaci v parlamentu, tak ti, kteří e, pracují na vývoji platformy, tak musí e, v podstatě zastavit práci asi na týden, aby stabilizovali tu platformu, aby mohli ukázat. Takže my samozřejmě nechceme tady spozdit, spozdit <laughs> vývoj té platformy kvůli tomu, že eh, výbor by chtěl shlednout, tak já si kladu otázku, zda by bylo možné se podívat na to, jak eh, eh, až, až tedy proběhnou ty vaše další konsultace v červnu, tak možná, že by do toho se třeba mohli zapojit nějaký poslanci třeba, nebo hm, já nevím, třeba někdy zase zmrazíte na chvíli z nějakých důvodů, třeba v červnu eh, pro účely jednání s těmi eh, organizacemi, zase zmrazíte na chvíli tu platformu, tak v tom období by bylo dobré eh, udělat to prezentaci, tak abychom mohli získat maximum informací, takže možná, takže a tady paní Sehnalová. Děkuji eh, za slovo. Eh, já jsem se taky účastnila té demonstrace nebo té prezentace, byla skutečně velmi zajímavá, to jen, to jen na okraj. Kromě těch překladů zdálo se mi, že pořád je to ještě poměrně, poměrně dosti eh, komplikované nebo náročné pro, pro uživatele, ale můj dotaz se týká trošku obecně směrnice o ADR. Ono to tady bylo řečeno, že členské státy mají do 9. července notifikovat nebo určit ten, ten příslušný subjekt. Můj můj, moje otázka zní, eh, do jaké míry máte informace o tom, jak to členské státy stíhají eh, vůbec prostě transpozici ADR, protože ty mé informace jsou takové, že skutečně ne všechny toho budou schopny do toho času. Děkuji. Mrs. Banner, would you like to come back? Thank you. Thank you very much. Uh, we are... Děkuji, ano. Eh, eh, eh, my s potěšením kvitujeme, kvitujeme vaše laskavá slova na adresu té prezentace. Ano, samozřejmě na té, na té platformě rok a půl lidé pracují každý den. A pokud jde o kontaktní místa pro ODR, otázka paní Thun. Jenom bych řekla, že to je něco, čemu se velice věnujeme. Je pravda, že některé státy již notifikovaly, v některých případech je to Evropské spotřebitelské centrum, které dostalo tuto roli kontaktního místa pro ODR. Mm, mm, mm, máme více, méně více než polovinu zemí, které notifikovali, a takže to sledujeme pečlivě. Pokud jde o překlady, samozřejmě bereme na vědomí eh, eh, tu problematiku, kterou jste zmínili, to vyplynulo i z testování i my e, máme dohodu s Lucemburským překladatelským centrem, které nám pomáhá e, e, samozřejmě, jak si překladatelé do toho vstoupí až na konci, kdy se to bude kontrolovat, aby to bylo perfektní. A nyní Evropské, překladatelské oddělení Evropské komise nám pomáhá vyvíjet tu počítačovou část překladu, aby tam byly ty správné termíny vloženy a samozřejmě, aby to co nejlépe reflektovalo ty překlady do jednotlivých eh, jazyků. Takže to je spíš technická teď činnost. Mohu vás ujistit, že samozřejmě nám to leží na srdci stejně jako vám a jsme už dost daleko s tímto, ale pořád to ještě musíme vylepšovat. A teď pokud jde o testování, já eh, eh, děkuji za tu poznámku i z technických důvodů. Ano, trvá to dlouho a my bychom navrhli, abyste nám eh, eh, eh, umožnili tedy to listopadové, ne červnové testování, to je čtyřdenní testování online, takže tady potřebujeme na to se připravit. Samozřejmě, až to doděláme, tak budeme mít feedback od těch dalších subjektů, vylepšíme to a potom vám budeme prezentovat něco, co se bude blížit již v finální verzi. Já myslím, že to bude lepší i pro vás a i pro nás. Takže hned po testování v červnu, tak Eh, eh, tedy eh, vám mm, opět odprezentujeme platformu, to byl i příslip paní Jourové v vašem parlamentu. Pokud jde o směrnici ADR, samozřejmě také mm, tomu se věnujeme prostřednictvím příslušného výboru. Samozřejmě my nemáme zatím veškeré informace o transpozici, ale členské státy pořád ještě mají čas připome, připomínáme jim to, a apel Evropského parlamentu nám v tom ještě pomůže. Takže ano, děkuji za vaši podporu. Okay. Just before we move, než, thank you very much for that. Um, jež, než budeme uh, pokračovat dál, tak um, chci říci, že předpokládám, že většina členů tohoto výboru je kontaktována v případech um, sporů mezi operátory Eh, kteří eh, chtějí pomoci eh, ve svém jazyce přes tento online portál. My bychom chtěli, aby to fungovalo. A je tady zájem kolegů o to, aby to skutečně fungovalo. Protože když to bude fungovat, tak to skutečně bude užitečné. Pokud to nebude fungovat, tak na nás budou útočit a my budeme ti, kdo bude dostávat všechny ty stížnosti, protože to problémy nevyřešilo. Po tom čtyřdenním testování by stálo za to ehm, v době, kdy budou členové k dispozici, tak aby to komise nejen vysvětlila, ale také, aby dotčení aktéři se k tomu vyjádřili, abychom tedy měli dialog a test a abychom viděli, jak to funguje. Protože vy chcete, abychom my říkali kolegům, že to je skvělé. Pokud to víme, eh, pokud hmm, budeme mít otázky, Eh, zodpovězeny sami, tak nebudeme moci pomoci. Takže po testování v červnu, v červenci se vrátíme k tomu v září. Takže děkuji. Přejdeme dál eh, k směrnici o veřejných and the issues that was particularly o, o, o transpozici hmm otázka, kterou eh, si přála Denis Dejong otevřít a doufám, že se nám podaří malým podnikům usnadnit, aby eh, mohli se ucházet o veřejné zakázky. To je velké téma pro tento výbor revize legislativy o veřejných zakázkách. My chceme, aby ty pokroky které jsme vyjednali, by měly usnadnit malým a středním podnikům, tak ty, aby skutečně byly transponovány do národního práva. Paní mm, Hoska by, nám mohla, by nás mohla informovat za DG Grow o tom, jak se to vyvíjí. Děkuji a děkuji za pozvání o, bych vás informovala o pokroku transpozice nového balíčku veřejných zakázkách. Především eh, dosavadní pokroku v této věci. My jsme začali pracovat podle komitologie minulý rok. Je, co se týče ESPD, ESPD je dokument, je to deklarace, která má nahradit certifikáty a deklarace, které nyní vydávají veřejné orgány a třetí strany, které prokazují, že ve, ekonomičtí operátoři plní výběrová kritéria, že informují příslušné orgány o důvodech vyloučení. Jak řekla, je to výrazné zjednodušení, je má to, toto opatření má snížit administrativní zátěž pro ekonomické subjekty, ale také pro kontraktující orgány. Komise spolupracuje s členskými státy eh, na hledání co nejlepší formy SPD. My jsme začali pracovat na dokumentu eh, v listopadu a zahájili jsme postup komentářů s členskými státy. Nyní jednáme o co nejlepší formulaci tohoto dokumentu. Proběhly dvě schůzky poslední pondělí a koncensus je, že bychom měli dokončit práci, jak se předpokládal. To znamená, konečný dokument měl být navržen do léta. A mělo by to být přijato Eh, během roku komise to musí formálně přijmout. Doufejme, že do konce roku, což znamená, což je stále ještě několik měsíců před lhůtou pro transpozici směrnice. Eh, velice stručně. Toto je samozřejmě poprvé, co eh, se podobný nástroj používá v kontextu veřejných zakázek. Proto se snažíme najít rovnováhu mezi jistotou, který potřebuje kontraktující orgán, aby o, mm, posoudil hodnost ekonomického subjektu a nutností tedy snížit tu zátěž, což byl primární cíl. Máme různé tedy druhy tohoto dokumentu, nebo původně jsme měli různé možnosti a e, možný kompromis je dokument, který vyžaduje od toho ekonomického subjektu prohlášení o tom, zda plní nebo neplní výběrová kritéria a možnost dalších podrobností. Co se týče důvodu vyloučení, tak to se týká specifických eh, postupů, které jsou eh, v dokumentech. Takže to je nějaká střední cesta Ehm, není to tedy otázka ano, prostě položit otázku ano nebo ne, což by nemělo velký význam. A e, tou možností e, všech možných detailů, které by mohly být zahrnuty do ESPD. Mm, my jsme dostali feedback od členských států tento týden, že ehm, s tímto přístupem můžeme počítat se schválením dokumentů v květnu a usilovat o e, přijetí do konce roku 2015. Na úvod tedy bych chtěla tímto skončit a samozřejmě odpovím na všechny vaše otázky. Děkuji. Mám tady čtyři řečníky do diskuze, pět kolegů. Pan Tarabela, Jovan, Dion, Charanzo, paní Charanzová, paní Grapiny. Takže budeme postupovat tomto pořadí. Pokud se nám nepodaří zodpovědět všechny otázky, budeme muset ty otázky mm, dávat v plénu. Děkuji paní předsedkyně a děkuji eh, komisi za tuto informaci o stavu Eh, samozřejmě od 21. prosince 2011 až do konečného hlasování 4. ledna 2014 eh, bylo zapotřebí dvou let eh, tvrdé práce, abychom celou řadu věcí vyjasnili a usnadnění přístupu malých podniků na, k veřejným zakázkám, to je zásadní. Takže i elektronický postup a další věci budou důležité. Ale ještě je několik dalších věcí, které byly zásadní zásadní a zásadními zůstávají. E, je to otázka přístupu států, členských států k transpozici. Myslím na, ten, e, na tu nabídku e, ekonomicky nejvýhodnější. Vzpomínám na trialog, kde se pořád tlačila ta možnost výběru mezi ekonomicky nejvýhodnější nabídkou a nejnižší cenou. A my jsme říkali, že je třeba dá, vyslat signál, že ta nejnižší cena často není tím nejlepším možným eh, eh, nejlepší možnou eh, cestou. Takže je třeba jít cestou takzvaného MITS a MIT musí mít navrh. Pak je tady ještě otázka odstavce 18.2. To bylo velice kontroverzní a po jednání se ukazuje, že Eh, původně to bylo 15.2, teď je to 18.2 eh, takže se ukázalo, že je samozřejmě třeba respektovat eh, evropské směrnice a kolektivní úmluvy a pracovně právní předpisy, protože samozřejmě sociální dumping se někdy stává pravidlem, lidé jsou placeni příliš málo, protože se jde cestou nejnižší ceny a jak to vnímají členské státy, co se týče uplatňování tohoto zásadního odstavce. Za třetí je to ještě ten dodavatelský řetězec, to je také důležité. Když je ovšem tento řetězec příliš dlouhý, tak je to ekonomicky ne, Eh, zbytečné a kontraproduktivní. My jsme říkali, že třeba jít cestou předběžných informací a tak dále a pokud, eh, když eh, už se podaří, dojdeme ke kompromisu v tomto parlamentu, tak se proti tomu zase postaví členské státy a členské státy a podniky musí samozřejmě komunikovat doda- subdodavatele předtím, než celá zakázka zapač- započne. A pak je tady ještě otázka transparentnosti celého řetězce. Jak to tedy členské státy vnímají? E, tento aspekt věcí. To jsou citlivé věci, jsou tady ještě další, nechci to příliš protahovat, ale myslím si, že to, co řekl Denis de Jong, to můžeme všichni sdílet. To jsou ty dvě nejdůležitější etapy. Naše práce zdaleka neskončila konečným hlasováním v parlamentu. Je tady ještě, jsou tady ty následní, následné kroky a komise má zásadní roli sledovat, jak bude uplatňována a implementována tato směrnice, ale je tady ještě třetí etapa potom, eh, jak to bude s, tou, to, s tímto toolboxem bude třeba eh, tady zajistit změnu eh, mentality, eh, zajistit také odbornou přípravu eh, těch takzvaných agentů a iniciativa reformy byla taková, že 19 HDP v Evropě představují veřejné zakázky. To bylo tím e, impulzem, takže tady je třeba jít e, věcem e, naproti. A chtěl bych si přát, paní předsedkyně, aby takováto setkání byla častější, dejme tomu jednou za tři měsíce, abychom se pravidelně dozvídali, jak je to s transpozicí této směrnice, ke které, která by měla být ukončena do 16 července 2016. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji. Já jsem tam nepostihla všechny e, otázky, ale postihla jsem tam, zaznamenala jsem tam to vaše doporučení, že bychom se k tomu měli vrátit e, před tím datem 16. července 2016. Pan Živé. Děkuji, paní předsedkyně. No, Moje otázky, moje připomínky se budou týkat jak směrnic, které se vztahují k veřejným zakázkám, tak ke koncesím. Nebudu opakovat to, co řekl Mark Tarabella. Význam té směrnice je zásadní a práce, kterou to znamenalo pro komisi, parlament byla e, obrovská. E, my chceme jít cestou zjednodušení. Mé první otázky, e, které směřují k Evropské komisi, se týkají e, potom uplatňování této směrnice ve členských státech. Řekli vám členské státy o nějakých případných problémech, které mají s transpozicí? Pokud ano, jaké to byly problémy, jak jste na ně reagovali, jaké odpovědi jste jim přinesli? Za druhé, jak Evropská komise podporuje a pomáhá členským státům v tomto období věcí, eh, co se týče výměny dobrých postupů a tak dále. I to eh, patří do aktuality transpozice. Chtěli bychom být v tomto směru více informováni. A vzhledem k informacím, které vám možná již, eh, k vám již možná dospěly, víte o nějakých opožděních, o nějakých spožděních a jakých členských států se týkají možná spoždění v transpozici směrnice. Dále, jak chtějí členské státy E, ty procesy nastavit. Diskutují s hospodářskými subjekty a nebo pracují členské státy osamoceně. Dozvěděl jsem se, že u nás ve Francii by ta transpozice mohla jít cestou vlastně vládní vyhlášky, což umožňuje naše ústava. E, v některých případech se prostě dá obejít parlament. Máme tady ve Francii ještě některé zvyky, které přicházejí z Eh, období Ancien režim, a které umožňují, aby se tedy obešla ta legislativní cesta. Je to také případ dalších států? To je tedy první řada otázek. Druhý aspekt, paní předsedkyně, eh, je zase zásadní. Jedná se o ten jednotný dokument, dokument unik, jak o tom hovořila paní Šikovská. Víte, my si trochu děláme starosti s tím, aby to bylo pro eh, hospodářské subjekty dostatečně jednoduché a průchodné, ať už jsou ty subjekty velké či malé. A nějak se nám to jeví, že dokument, eh, který eh, jsme teď tedy dostali, který tady cirkuluje, není tím pravým. On je totiž dosti složitý a jde tak trochu dokonce proti duchu toho zákona, toho, té právní normy, kterou jsme schválili před rokem. Takže já bych si přál, a zdá se mi, že to je velice, velice zásadní, zásadní. Eh, aby ten jednotný dokument nebyl eh, prostě stát od státu odlišný, aby to byl identický dokument ve všech členských státech, jednotný text do posledních podrobností a byla bych, byl bych rád, kdyby také z jedné eh, veřejné zakázky na druhou to byl vlastně stejný dokument, který by případný hospodářský subjekt mohl použít. I to je vlastně zjednodušení a zlevnění celého procesu. Byli bychom také rádi, rádi, aby tento jednotný dokument eh, eh, měl i takový ten kolektivní charakter v případě, že by se několik hospodářských subjektů spojilo a, ža, eh, a ucházelo se o nějakou veřejnou zakázku společně, aby tady každý z nich neměl svůj vlastní, aby tady prostě byl společný dokument. Takže samozřejmě pak eh, záleží eh, na tom, aby eh, se šlo cestou zjednodušení. To bych zdůraznil. Myslím si, paní předsedkyně, že my, Evropský parlament, i u těch prováděcích předpisů, a já vím, jak to prováděcích aktů, já vím, jak to má parlament nastavené, se svojí rolí. Musíme být velice bedliví. Myslíme si, že ten jednotný dokument eh, může i pozměnit vyznění eh, té právní normy a proto musíme být maximálně bedliví. Děkuji vám. Dobře, takže nejprve dáme prostor všem těmto otázkám. Eh, některé z nich bude následovat i písemný postup. Některé ty detailní otázky, pokud komise teda vůbec poslouchá, že? pokud komise poslouchá. E, některé ty e, otázky jsou velice zásadní, velice, velice podrobné. Možná, že byste mohli zvážit e, také písemnou odpověď dnes. Eh, eh, Děkuji. Já si myslím, že obecně tedy ehm, je možné podpořit žádost zpravodajů o žádné diskusy k implementaci, protože toto bylo obrovské množství práce za minulého mandátu a my víme, že implementace především v oblasti vnitřního trhu je často stejně důležitá jako legislativní práce samotná, protože bez kvalitní implementace zákon zůstane slabý. Já se chci zaměřit na mm, dokumenty nebo jednotném eh, zadávání zakázek. Myšlenka byla, že budou obecné požadavky pro každý tender a v tom případě eh, by byl velký administrativní eh, zátěž, kdyby se stejné informace musely vyplňovat znovu například data, jako že se nedá podvod a podobně. Takže eh, komise začala tím, že jedna z velkých priorit je snížit administrativní zátěž především pro malé podniky. A nyní z těch jednání slyším, že to, co komise nám dala, a to už považuji za krok zpátky, my bychom měli dostat podrobné informace o tom, jaké jsou problémy, jaký mohl být kompromis v jednání. A informace, které já jsem dostal, bylo, že mm, kritéria výběru, které jsou typické pro jeden konkrétní tender, nelze aplikovat znovu a znovu pro e, další tendry. To by se tedy mělo zmínit, buď tak, že se ty informace musí poskytnout, a nebo že je na tom kontražujícím subjektu, aby indikoval, zda tyto informace jsou požadovány. V každém případě toto je kompromis, kde můžete zatrhnout, eh, zaškrtat možnosti. Já bych se na to ale chtěl podívat eh, podrobně. Pokud by všechny Eh, kontraktační orgány zatrhly tyto možnosti, tak by se ten formulář dal použít jenom jednou, ne opakovaně v různých členských zemích. Takže já chci podrobné informace, jak ten formulář vypadá, zda plní naše kritéria, že to není formulář, že můžete použít pouze jednou, ale že to je dokument, který můžete používat opakovaně na různé tendry. Okay. Sharon's over. Dobře, paní Charancová. Durang, Stefany. Tito čtyři. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji výboru za aktuální informace. Moje otázka je trošku jiná. Já chci položit otázku, která se týkají, e, týká externí dimenze veřejných zakázek. Na jedné straně máme transpozici nové směrnice o veřejných zakázkách, které přiná, která přináší nové prvky, e, přístup k zakázkám malých středních podniků a podobně. Na druhé straně probíhají diskuse s USA o budoucích obchodních vztazích o, a veřejné zakázky jsou jedním z nejdůležitějších bodů těchto jednání. Můžete tedy vysvětlit, více, jak komise interně spolupracuje na tom, aby se zajistilo současně e, řádná transpozice směrnice a jednání TTIP. Děkuji, paní předsedkyně. Já velice stručně bych se chtěl vrátit k poznámce pana Šivena. Uh, ohledně transpozice eh, směrnice ve Francii. Je to pravda a tady chci upozornit komisi na skutečnost, že francouzská vláda prostřednictvím mm, vyhlášky dostala povolení transponovat eh, a jak bylo řečeno, to je nedemokratické eh, řešení, ne, mm, protože parlament u vyhlášek nemá možnost se vyjadřovat. Je to tedy podzákonná norma a důvod, proč ještě tomu věnovat více pozornosti. Tady jsou dvě témata. My máme nyní eh, návrh další vyhlášky, která se teď diskutuje. A zde komise byla upozorněna na dvě, na dva problémy a já opět eh, kladu o to otázku. Jednak je to otázka přístupu k soudu. V podstatě zde vůbec vláda má, tedy má potom problém eh, eh, tedy tu směrnici eh, řádně transponovat a potom další problém je aplikace Eh, úmluvy OSN o osobách s postižením a mm, dostupnost pro tyto osoby. Takže v podstatě tímto vláda také úplně vyloučila z transpozice. Takže tyto dva body jsou velké problémy podle mě a potom je zde pan Tarabela hovořil ještě o dalším bodu. Já bych chtěl vědět, a to je přímá otázka, jak jsme na tom jak jsme na tom s transpozicí směrnice, zdali eh, ty země již, to, země již to udělali a pokud ano, tak které země transponovali? Děkuji doamnă președintă. E, cred că nu trebuie să mai spun și eu că... Děkuji, paní předsedkyně. Já nemusím opakovat, co tady bylo řečeno. My jsme čekali dlouho na tuto směrnici a je to něco, co potřebujeme, poněvadž skutečně malým středním podnikům to e, dá e, přístup k veřejným zakázkám v celé Evropské unii si stěžují na stejnou věc. V reálném světě malé střední podniky nemají přístup k veřejným zakázkám. A mám tři konkrétní otázky zde na komisi. Tato směrnice bude skutečně mm, odpovědí na řešení sporu v mé zemi. Tam Existuje celá škala různých sporů, i e, včetně různých nařčení z různých nesrovnalostí ve výběrových řízeních a v Rumunsku jsme se pokusili e, používat e, administrativní sankce, jako tedy pokuty a tak dále, pro ty, kteří se vyhýbají tomuto řízení, ale komise nám to zarazila. Za druhé, když si porovnáte starou směrnici s novou, tak co je skutečně nového na té nové směrnici? A co eh, tedy eh, to znamená, co skutečně tam umožní reálný přístup malým středním podnikům k veřejným zakázkám? A pokud ten přístup bude pouze prostřednictvím subdodávek, tak to nebude reakce na to, protože potom ty eh, malé střední podniky často nedostanou zaplatit řádně jako subdodavatelé. Dobře, pět minut komise, poté hlasování a poté aktuální informace o trialogu. Takže Děkuji, paní předsedkyně. Já mám dvě otázky. Ta první se týká elektronického Eh, zadávání veřejných zakázek. V některých zemích ty zkušenosti jsou, eh, jinde ne. Eh, bere komise v úvahu možnost povinné, povinnou elektronickou cestu, nebo v některých oblastech alespoň. Za druhé, otázka pro malé a střední podniky. Ptám se, zdali v této směrnici budou existovat nějaké nástroje, které by zaručily právě těm malým a středním podnikatelům, zlepšení jejich pozice, nejenom v tom výběrovém řízení, ale také e, v otázce subdodavatelů pro velké e, firmy. Řešform? Chcete slovo? Ne. Dobře. Takže, pan Dione, vaše otázka ohledně toho jednotného dokumentu, single document, jedna verze byla poslána koordinátorům, takže my to ještě rozešleme. A je to také ve složce dokumentů na toto to zasedání. Já se omlouvám, ale tady jde o starý dokument. Já jsem se ptal na ten kompromis. Ano, to by bylo užitečné. Uh, Možná, že ještě opozorňuji komisi znovu, bude zapotřebí, abyste na některé otázky odpověděli písemně. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, pokud bychom měli pět minut, tak bychom snad zodpověděli všechny otázky. Možná nejprve začnu s těmi obecnějšími, které se týkají transpozice. Velice děkuji za tuto otázku, protože ta nám umožňuje, abychom více vysvětlili, co už komise víc jak rok dělá zajištění eh, toho, aby tento nový balíček byl pochopen a správně implementován, nás vedlo k tomu, že jsme přijali eh, určité kroky. Eh, rozhodli jsme se totiž pustit se do velmi intenzivního dialogu s členskými státy. Začali jsme vlastně v březnu několik seminářů o transpozici. Eh, prakticky každý měsíc se scházíme eh, s členskými státy a projednáváme problémy spojené s transpozicí této směrnice, které se týkají konkrétních členských států. Dále jsme eh, také vytvořili elektronickou platformu, která se zabývá otázkami transpozice a případnými problémy a tam jsme velmi aktivní. Další věc, vedli jsme a vedeme celou řadu bilaterálních setkání s členskými státy, které zajímá názor Evropské komise na transpozici. Jinými slovy, ve srovnání se situací kolem předchozích směrnic jsme tady v tomhle případě opravdu přijali všechny možná opatření, eh, abychom zajistili, že členské státy dobře chápí, eh, chápou směrnici a že ten transpoziční a implementační proces probíhají eh, hladce. Eh, zpětná vazba ze členských eh, států eh, ohledně toho, těchto kroků je velmi pozitivní. Teď k otázce případných problémů a těžkostí. Samozřejmě kromě některých velmi specifických otázek, které k nám proudí průběžně, eh, tak eh, jsou tady určité oblasti, například koncese a další, kde eh, se vyskytuje více dotazů ze strany členských států, ale ne snad přímo nějaké obavy, které by znamenaly, že tady jsou nějaké zásadní problémy. Mohu samozřejmě otázku oznamovací povinnosti strategických zakázek a tak dále. A několik dalších eh, takovýchto oblastí existuje. Ale znamená to také, že pokud by to členské státy použi- eh, považovaly za užitečné, tak eh, Evropská komise může vytvořit nějaké manuály a tak dále. Nemohu si opravdu vzpomenout na nějaké nepřekonatelné problémy v tom procesu transpozice. těch specifických koncesí, tak jistě toto je úplně nová směrnice a proto jsou členské státy tak trošičku citlivější a a bedlivější ale vzhledem eh, prostě ta eh, logika koncesí jde cestou logiky veřejných zakázek, eh, tak tady vlastně už je o co se opřít. Je tady možné vycházet z již známých postupů a jsou tady prostě určité obecné trendy, které, které stále existují. Je tady Spojené království, které to již transponovalo a my samozřejmě všechno prů Běžně kontrolujeme, abychom zjistili, jaký je stav věcí, abychom se vyhnuli případným spožděním v transpozici. Ale musím říct, že nedostaneme Eh, před létem ještě hodně těch opatření hodně transpozice. Do konce roku nepochybně ano. A teď ještě ke specifickému problému, který tady zmínil pan Juvin a který se týká způsobu, jak Francie rozhodla, že bude postupovat eh, v transpozici této směrnice. Musím předeslat, že členské státy mají na výběr eh, ohledně těch národních postupů, které připadají podle jejich názoru E, nejvíce v úvahu pro transpozici toho či onoho dokumentu. No, do toho Evropská komise nemůže mluvit. E, je to prostě na členských státech, zdali zvolí cestu jednoho, dvou či tří e, právních nástrojů, či zda zvolí cestu schvalování parlamentem, či nikoliv. Je to opravdu výsostné právo členských států, aby činili, jak uznají za vhodné. A tak to také bude. Tak opravdu to je něco, na co nemá nemáme žádný vliv. Možná, že bych se velmi stručně ještě mohla zabývat eh, otázkou SPD a Eh, také eh, reagoval na některé specifičtější eh, obavy. Samozřejmě, že Evropská komise je velmi nakloněna tomu, aby tady z naší strany zazněly mnohem podrobnější informace, pokud byste si přáli vědět, jak tomu je, do větších podrobností, není to problém. Chtěla bych jenom zdůraznit, že toto je práce, která je na postupu, která probíhá, takže samozřejmě, že tady máme určitý stav na papíře, ale i již od té doby, co, ten, eh, co byly věci dány černé na bílé, tak se zase eh, eh, posunula celá situace dál. A samozřejmě, že Eh, když budete žádat eh, nějaké čerstvé specifické informace, tak se pokusíme je opatřit. Jsme naprosto transparentní v této věci a není tady nic, co bychom si s vámi nechtěli eh, vyměnit za informace, co bychom před vámi skrývali. K zásadnímu problému zjednodušení. To je přesně to, oč nám jde. To je přesně to, co si také přejí členské státy. A není pochyb, že by tady někdo chtěl, aby tento dokument byl prostě příliš objemný, aby byl příliš eh, složitý, eh, jak pro hospodářské subjekty, tak pro ty zadavatele. Rovněž musíme mít na vědomí, že zájmy obou skupin se často velmi liší. Takže právě proto, jak jsem řekla na počátku, se snažíme o ten přístup eh, Miller. To znamená, že bychom chtěli, aby hospodářské subjekty potvrdili, zdali eh, tady eh, došlo k vyhovění těm zásadním kritériím pro výběr a pak samozřejmě máme své vlastní dokumenty o zadávání veřejných zakázek. Tento dokument samozřejmě může být ještě zkrácen podle Eh, specifických situací. Dám příklad. Pod eh, hospodářský subjekt řekne, deklaruje, eh, že jeho obrat je 10 milionů eur, tak to zase může pak vyhovovat vlastně všem zakázkám nebo výběru zakázek, které jsou pod tuto úroveň. Je tady celá řada způsobů, ale musíme si uvědomit, že každý ten postup pro zadání veřejné zakázky je specifický, takže je tady tady určité omezení. Ale myslím si, že členské státy ten koncept dobře chápají. Pokud se nám podaří rozhodnout se pro tento přístup, tak si myslím, že před prázdninami už budeme e, mít schválenou tuto formu. Ještě jednou jsme připraveni vám poskytnout podrobnější informace. Pokud byste dovolili, tak bych ještě řekla pár slov protože tady zazněla otázka eh, toho, eh, ohledně toho procesu eh, revize. Ten právě přijatý balíček vlastně ne hovoří o nějaké revizi těchto opravných postupů. Je tady jiná směrnice, která se týká penále a e, korektního charakteru, výběru těch e, hospodářských subjektů, ale není to součástí toho balíčku, který jsme právě přijali. To je zase směrnice jiná, směrnice e, ohledně těch opravných opatření, tu teď Evropská komise zkoumá a rovněž vás bude informovat po té, co tu práci analytickou na tomto návrhu o opravných opatřeních skončí tak si myslím, že opravdu nadešel čas, abychom přešli k hlasování. Děkuji komisi. Je vidět, že je tady značný zájem ze strany eh, kolegů, aby eh, pozměňovací návrhy ke směrnici o veřejných zakázkách pomohly s malým středním podnikům a zjednodušili eh, to a zjednodušili postupy administrativní. Um, Sewer z, z jednotlivých frakcí se rozhodnou, rozhodnout, jak postupovat. Je tady zájem o další sledování, především toho jednotného dokumentu a problému, kterým vyvolá v členských zemích. Takže to necháme na jednotlivých kolegích, kolezích raportér Sewer. And if necessary, we may, as I say, use other tools that the Parliament has. So pak se podíváme na to, jaké jsou další možnosti parlamentu, jako další formální dotazy, spolupráce s jinými frakcemi, ale v podstatě chceme zajistit, aby to fungovalo. Děkuji všem. Dobře. Nejprve budeme hlasovat o zprávě Steiler. E, to jsou e, plynové spotřebiče. Should we just do a quick check? Vyzkoušíme to. Já jsem tady nikdy v této místnosti nehlasovala. Takže otázka. Eh, tady je čtvrtek, ano nebo ne? Dobře, otevírám hlasování. Je dnes čtvrtek. Moje světilko nesvítí. je tady u jednoho člena za SND víc a jedno zařízení nefunguje v EKR. E- e Chcete se přesunout na jiné sedadlo? Bychom viděli, zda, to by, zda by to fungovalo. Někdo jiný má problémy se svým zařízením? Ještě ověříme, co to funguje. Děkuji vám. Pozměňovací návrh 34 D pro, proti. 34 pro, proti, zdrželi schváleno 35, kdo je pro, proti, eh, schváleno 36, kdo je pro, Nejprve musíme hlasovat o těch čtyřech stanovení blok NLS. Kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Další eh, blok hlasení pro, proti, přijato. Tržní dozor pro, proti, zdrželi, přijato. Blok další korekce jazykové vyjasnění pro, proti, přijato. Návrh 34, kdo je pro, proti, přijato. Návrh 40, kdo je pro, proti, drželi přijato. Ověřit. Takže to bude pozměňovací návrh 40 a je přijat. Pan Živon, pan Duran mají problém. Je to přijato. Nefunguje to? Protože to není otevřené. Takže jakmile otevřeme hlasování příště, mm, teď to nebude otevřeno, ale zkusíme to. Návrh 42, kdo je pro? Proti zdrželi přijato. 43 pro, proti zdrželi přijato. 51 pro, proti přijato 211 pro, proti zdrželi. To, to myslím padá, věříme. Končím hlasování. 212, kde pro, proti, zdrželi přijato 213, kde pro, proti, zdrželi, padá 52, kde je pro, proti, přijato 53 pro, proti, byli přijato 55 pro, proti, přijato 56 pro, proti, zdrželi, přijato 214 mm, pro, proti, padá 215 stažen 75 pro, proti, přijato. Dvě... Omlouvám se, kompromis 3. Kompromis 3. Kde pro? Proti? Zdrželi přijato. A nyní osmdesát pro, proti, přijato, dvěstě dvacet pro, a to padá, kompromis 4, kde je pro? Proti. Zdrželi. Přijato. Takže tady to je trošku složité. Já se omlouvám. Kompromis 3, čtyři přijat, návrh 83, kde pro, proti, přijato, 87, kde pro, proti, zdrželi, přijato. Přejdeme k návrhu 95 s ústním pozměňovacím návrhem, nejprve s ústním návrhem, kde pro, proti, přijato takže druhá část padá. Eh, devadesát Devadesát 96 padá, 224 padá, takže návrh 97, kdo je pro, proti, přijato. We are going to go to 113. 113. A, a můžeme a na unblock 113, 114, 115, kdo je pro, proti přijato. 117, kdo je pro, proti přijato. 125, 126 blok, kdo je pro, proti přijato. 129 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, drželi přijato. 130, 131 staženo, ústní pozměňovací návrh k první ča- příloze 1 první části, kde pro proti zdrželi přijato, 135 136, kdo pro? Proti? Přijato. 226, kdo pro? Proti? Věříme. 227, Otevírám hlasování. Končím hlasování, dopadá. Sto třicet osm, kde pro, proti, zdrželi přijato, 139, kde pro, proti, zdrželi přijato, 141 pro, proti, zdrželi přijato, 142 pro, proti, zdrželi přijato 144 pro, proti, zdrželi přijato 145 pro, proti, zdrželi přijato 147 pro, proti. 100, eh, 229 pardon, pro, proti, ověříme Zase máme o jednoho z SND víc. Přijato. To 60, 161 společně, kde je pro, proti, drželi přijato, 167, kde je pro, proti, drželi přijato, 169, kde je pro, proti, drželi přijato. 184, kde je pro, proti, přijato 187, kde je pro, proti, přijato 189, kde je pro, proti, drželi přijato 191, kde je pro, proti, přijato. Rozměňovací návrh 2, kde je pro, přijato 10, kdo je pro, proti, drželi Přijato. Kompromis 1, kdo je pro? Přijato. Při... Kompromis 2, kdo je pro? Proti? Že... Přijato. Pozměňovací návrh ne. 14, kdo je pro? Proti? Drželi. Přijato. E, mm, dvě, e, návrh 210 k bodu 47, kdo je pro, proti, e, přijato. 24, kde je pro, proti, zdrželi přijato. A nyní budeme hlasovat o návrhu pozměněné zprávy, to by mělo být elektronicky. to 33 či dvou, takže hlasování o vstupu k jednání, k mandátu, kdo je pro, proti, se elektronicky. Přijato, mm, gratuluji. Eh, Dále máme hlasování o zprávě PPE. Návrh 35, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 35, kdo je pro, proti, zdrželi, Ověříme. Přijato. 166. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi? Padá. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 37. Pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 167 padá. Kompromis 2, kdo je pro? Proti? Ověříme. Přejdeme kom- kompromisu 3. Kdo je pro? Proti? Drželi přijato. Kom, 38, mm, kdo je pro, proti, ověříme. 38 Ample. Padá. 42 pro, proti, zdrželi přijato 44 pro, proti, zdrželi přijato 39 pro, proti, zdrželi, ověříme. pět a 40 jsou identické, kde je pro, proti, zdrželi přijato. 178 kde je pro, proti, zdrželi, padá, 42, kde je pro, proti, zdrželi, padá. 46 a 41, kde je pro, proti. Ověříme 46 a 41. Přijato. 179, kde je pro, proti zdrželi přijato. 47 bude pro, proti, zdrželi přijato. 44, kdo je pro, proti, zdrželi padá, uvěříme. 181, kde je pro, proti, zdrželi přijato. 48 a 45, kde je pro, proti, ověříme. Přijato. 46, kde je pro, proti, padá. 49, kde je pro, proti, přijato 50 a 47, kde je pro. Ověříme 49. Padesát a 47 pro. Můžeme oddělit 50 nejprve. Jde pro. Proti zdrželi přijato. Emplo 47. Kdo je pro? Proti zdrželi padá 51. Ověříme M plus 47. Tam byl trošku zmatek. Empl 47 s tím, že 50 je přijato. Takže to je přijato. Návrh 51, kde je pro, proti, zdrželi přijato. Emplo 49 pro, proti, zdrželi padá. Emplo 50, kde je pro, proti, zdrželi padá. 51 pro, proti, zdrželi Padá, ověříme. Padá. 52, kdo je pro? Proti, zdrželi přijato 182 pro, proti, přijato 53 pro, 53 padá, 52 padá, MPO 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Padá. 54. MPL 53. Ověříme. One person more to vote. Ještě jedna osoba neměla hlasovat. Takže padá 54. Kdo je pro? Proti? zdržel se, tak zkontrolujeme to. 54. Hlasujeme o 54. Děkuji vám. Je to velice zmatené, protože tady jsou nějaká stejná čísla. Náš pozměňovací návrh 55 pro, proti, zdržel se schváleno. Ample 54 pro, proti, zdržel se, padá 183 eh, schváleno. Ample 54 říká předsedkyně ne, Ample 55 říká předsedkyně pro, proti, zdržel se, padá. 184, staženo. A teď 56 pro, Proti? Zdržel se? Schváleno. 185 pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ample 56 pro? Proti? Zdržel se? Padá. 188 a Ample 57 pro?

pro, proti, zdržel se, schváleno. 187 pro, proti, zdržel se, padá. 189 pro, proti, zdržel se, padá. 57 pro, proti, zdržel se, schváleno. Ample 58, ten padá, ne. Ano, padá. 190 pro, proti, zdržel se, padá. 191 pro, proti, zdržel se, schváleno. 58 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky. Schváleno. 59 pro, proti, zdržel se, padá. 1, 9, 2 pro, proti, zdržel se, padá. 1, 9, 4 pro, proti, zdržel se, padá. 59 eh, pro, proti, zdržel se, schváleno. 60 a M pro 60 schváleno 62 pro, proti, zdržel se, padá pro 63 pro, proti, zdržel se, padá. Ample 64 pro, proti, zdržel se, padá. 61 a Ample, ne, 61 pro, proti, zdržel se, padá. Ample 65 pro, proti, zdržel se, padá. 195 pro, proti, zdržel se, padá. 196 pro, proti, zdržel se, pada, eh, pardon, schváleno. Ample 66 pro, proti, zdržel se, padá. 62 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se. Ano, zkontrolujeme. Schváleno. 63 a 68 pro, proti, zdržel se. Schváleno 64 pro, proti, zdržel se. Schváleno 197 e, pro, proti, zdržel se. Padá. M169 pro, proti, zdržel se. Padá. 198 pro, proti, zdržel se. Schváleno. 199 pro, proti, zdržel se, padá. 200 a 201 pro, proti, zdržel se, padá. 65 a M pro 70 schváleno. 71 pro, proti, zdržel se, padá. 66 pro, proti, zdržel se, schváleno. 66. Šedesát šest. Schváleno. V pořádku? Spásně. 207 in 200, omlouvám se, říká předsedkyně, 203 pro, proti, zdržel se padá. 72 Empl pro, proti, zdržel se, padá. 204 pro, to je ještě 205, takže 204, 205 pro, proti, zdržel se, padá. 67 a M pro 73 pro, proti, zdržel se, schváleno. 206 pro, proti, zdržel se, schváleno. M plus 74 pro, proti, zdržel se, e, padá. 68 pro, proti, zdrželo se schváleno, 69 pro, proti, zdrželo se schváleno, 70 pro, proti, zdrželo se schváleno, 75 ampl pro, proti, zdrželo se padá, 71 pro, proti, zdrželo se schváleno, ampl 76 eh, je stažen, 7, 208 pro, proti, zdrželo se schváleno, 73 pro, proti, zdržel se schváleno, 74 pro, proti, zdržel se schváleno, 75 pro, proti, zdržel se schváleno, 78, m pro 78 pro, proti, zdržel se. Padá 70, 79 eh, pro, proti, zdržel se. Padá zkontrolujeme M plus 79 elektronicky. Takže e, padá o jeden hlas 76 a M 80 pro, proti, zdržel se schváleno 77 a M 81 pro, proti, zdržel se schváleno 78 a 209 e, pro, proti, zdržel se. Zkontrolujeme. Ještě dva. Schváleno. Ample 82, 86, pardon, říká předsedkyně pro, proti, zdržel se, padá 79 a 210, pro, proti, zdržel se, schváleno, 211 pro, dobře, ano, je slučitelný, takže 210 pro, proti, zdržel se, schváleno. Ne, e, opravuje se předsedkyně. Padá, zkontrolujeme. Falls by one vote. 211 in favor. 211 pro, proti, zdržel se. Padá 212 pro, proti, zdržel se. Zkontrolujeme elektronicky. Sorry. that's passed. Schváleno. 80. 81 a 82. Všechny tři společně? Ne? Dobře, takže 80 pro, proti, zdržel se, schváleno. 81 pro, proti, zdržel se, schváleno. 82 pro, proti, zdržel se, schváleno. 214 pro a 213. 213, říká předsedkyně, eh, pro, proti, zdržel se. Padá 214 pro, proti, zdržel se. Schváleno. 83. A blok ohledně dozoru na trhu pro, proti, zdržel se schváleno. 89 pro, proti, zdržel se schváleno, 90 pro, proti, zdržel se schváleno, 91 pro, proti, zdržel se schváleno, MPL 84 pro, proti, zdržel se padá, 216 pro, proti, zdržel se padá, MPL 85 zkontrolujeme. False. Padá. Ample 85, pro, proti, zdržel se, padá. 92 pro, proti, zdržel se. Schváleno. 93 pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se. Schváleno. 219 pro, proti, zdržel se schváleno. 95 a mp 86 pro, proti, zdržel se. Myslím, že to je schváleno, ale zkontrolujeme elektronicky. Takže 95 a mp 86. Ano, schváleno. 96 pro, proti, zdržel se. Schváleno. 97 pro, proti, zdržel se. Schváleno. 221. Schváleno. 222 pro, proti, zdržel se. Schváleno. 98 pro, proti, zdržel se. Schváleno. Ample 87 pro, proti, zdržel se. Padá. Stovka pro, proti, zdržel se. Schváleno 101 pro a Empl 88 pro, proti, zdržel se. Padá 89 pro, eh, pardon, eh, ano, 89 padá mpl 90 a 102 pro, proti, zdržel se. Schváleno mpl 91 pro, proti, zdržel se padá. dvě dvě tři pro, proti, zdržel se schváleno, dvě dvě čtyři pro, proti, zdržel se schváleno, dvě dvě pět a Ample 92 pro, proti, zdržel se schváleno. Ample 93 pro, proti, zdržel se padá. dvě dvě šest pro, proti, zdržel se schváleno. 103 pro, proti, zdržel se, schváleno. 1.04 pro, proti, zdržel se, schváleno. 1.05 pro, proti, zdržel se, schváleno. M 94 pro, proti, zdržel se, padá. 106 pro, proti, zdržel se, schváleno. 107 a ústní pozměňovák pro, proti, zdržel se, schváleno. 108 a ústní pro, proti, zdržel se, schváleno. 109 pro, proti, zdržel se, schváleno. 227 pro, pro zkontrolujeme 109 elektronicky. Schváleno. 227 pro, proti, zdržel se, schváleno. 95 M pro, ne, to padá, 110 pro, proti, zdržel se, schváleno. 228 pro, proti, zdržel se, schváleno. Ample 96 pro, proti, zdržel se, padá. Ample 97 pro, proti, zdržel se, padá. Ample 98 pro, proti, zdržel se, padá. Ample 99 pro, proti, zdržel se, padá. 1, 1, 1. Chcete zkontrolovat Ample 99? Takže 111 a M plus 100 pro, proti, zdržel se, padá. E, je 101 od M pro, proti, zdržel se, padá. M plus 102 pro, proti, zdržel se, padá. 112 pro, proti, nejdřív pro, jež a proti, Aha, nejsou totožné. Ano, pochopila jsem to. Zdržel se? Padá. Takže 112 padá a teď 229. Pro, proti, zdržel se. Myslím, že to je schváleno. Můžeme to ještě jednou zkontrolovat? 229 elektronicky. Takže 229 schválená a teď M pro 103 je totožný, takže můžeme přejít ke 113 společně s M pro 104 pro, proti, zdržel se. Myslím, že to je schváleno, ale ještě to zkontrolujeme. Takže 113 plus M pro 104 113 a M plus 104. Elektronicky. Schváleno. 105 Ample eh, padá, M plus 106 padá 232 pro, proti, zdrželo se schváleno, M plus 107 padá 233 pro, proti, zdržel se schváleno. M pro 109 pro, proti, zdržel se pada 110 M pro, proti, zdržel se pada 114 pro, proti, zdržel se schváleno, 115 pro, proti, zdržel se schváleno a to e, začlenuje i ampl 111 a teď 116 pro, proti, zdržel se schváleno a do toho patří i M plus 112. Teď M plus 113 pro, proti, zdržel se padá, plus 114 pro, proti, zdržel se padá, 117 a M plus 105 115 pardon, pro, proti, zdržel se schváleno, M plus 116 pro, proti, zdržel se padá, M plus 117 pro, proti, zdržel se padá, zkontrolujeme M plus 117. Takže o jeden hlas padá, teď 118 a M plus 118 pro, proti, zdržel se schváleno, 119 pro, proti, zdržel se schváleno, 120 pro, proti, zdržel se schváleno, M plus 119 pro, proti, zdržel se padá, 121 a M pro 120 pro, proti, zdržel se, schváleno. Teď M pro 120 pro, proti, zdržel se, padá. M pro 121 pro, proti, zdržel se, padá. 122, M plus 122 k tomu, pro, proti, zdržel se. Schváleno. 123 pro, proti, zdržel se. Schváleno. 124 a M plus 123 pro, proti, zdržel se Myslím, že to je schváleno, ale zkontrolujeme elektronicky. E, pozměňovák 124 a M plus 123. Schváleno. A teď 125 pro, proti, zdržel se, padá 126 pro, proti, zdržel se, padá 127 pro, proti, můžeme to zkontrolovat. 127 elektronicky. Schváleno. M pro 124 padá, teď tedy 128. Už to máme skoro za sebou a všem se moc omlouvám. 128 pro, proti, zdržel se, padá. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se, schváleno. Ještě to zkontrolujeme elektronicky. Kompromis 6. Dobře. E, kompromis 7 pro, proti, zdržel se. Schváleno. MP 125 padá, 126 pro, proti, zdržel se, padá, M pro 127 pro, proti, zdržel se, padá, 132 a M pro 128. 132 pro, proti, zdržel se schváleno. M pro 128 pro, proti, zdržel se padá. M pro 129 pro, proti, zdržel se padá. 133 chcete zase udělat eh, blok až do 139, dobře. Takže 133 pro, proti, zdržel se schváleno. 133 padá. 134. Ne, chcete, abychom zkontrolovali nejprve elektronicky 133? Ten padá. A teď 134 a M plus 130 pro, proti, zdržel se. Schváleno. 135 pro, proti, zdržel se. Schváleno. 136 pro, proti, zdržel se, schváleno 137 pro, proti, zdržel se, schváleno 138 pro, proti, zdržel se, schváleno 138 pro, Aha. Padne. No, tak je to lepší než trialog. 139 pro, proti, zdržel se, padá. 140 pro, proti, omlouvám se, 131 od Ample. Kdo je pro, proti, zdržel se, padá. 140 pro, proti, zdržel se, schváleno. 141 pro, proti, zdržel se, schváleno. 142 pro, proti, zdržel se, schváleno a do toho patří i Ample 103.2 a teď 143 pro, proti, zdržel se schváleno, 144 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky, 143, schváleno, 145 pro, proti, zkontrolujeme také elektronicky. Schváleno. 146 pro, proti, zdržel se schváleno. Ample eh, na, pro, proti, eh, padá Ample 2 pro, eh, proti, zdržel se padá, Ample 3 pro, proti, zdržel se padá, jednička pro, proti, zdržel se schváleno, dvojka pro, proti, zdržel se schváleno. Ampl 4, ten je identický. Ampl 5, pro, proti, zdržel se padá. Trojka, pro, proti, zdržel se schváleno. Čtyřka, pro, proti, zdržel se schváleno. Pětka pro, proti, zdržel se schváleno. Šestka pro, proti, zkontrolujeme. Kompromis 1. Kompromis 1. Děkuji. Schváleno. 1, 4, 9 pro, proti, zdržel se. Padá M pro 7 pro, proti, zdržel se. Padá sedmička a Sedmička. Pro, pro, proti, zdržel se. Padá. pro 8 pro, proti, zdržel se. Padá. Osmička a pro 9 pro, proti, zdržel se. Schváleno. pro 10 pro, proti, zdržel se. Padá. Devítka pro, proti, zdržel se. Schváleno desítka a Ample 11 pro, proti, zdržel se. Schváleno jedenáctka a Ample 12, ne, jenom jedenáctka opravuje se předsedkyně pro, proti, zdržel se. Schváleno 151 eh, eh, pro, proti, ne, eh, Ample 12 pro, proti, zdržel se. Padá 151 pro, proti, zdržel se. Schváleno 152. 152 protože 12 a M pro 13 padají, takže 152 pro, proti, zdržel se, padá. 153 pro, proti, zdržel se, padá. 13 pro, proti, zdržel se, schváleno. Ample 14 pro, proti, zdržel se, padá. 14 pro, proti, zdržel se, schváleno. Ample 15 pro, proti, zdržel se, padá. Ample 16 pro, proti, zdržel se, padá. 15 pro, proti, zdržel se, schváleno. Ample 17 padá. 154 pro, proti, to ještě zkontrolujeme, 154. 16 a M pro 18. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 17 a 155 pro, proti, zdržel se, schváleno. 18 pro, proti, zdržel se, schváleno. 156 pro, proti, zdržel se, padá. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, schváleno. 24 pro, ne, omlouvám se, 159 pro, proti, schváleno, 160 pro, proti, zdržel se, schváleno, 161 pro, proti, zdržel se. Zkontrolujeme to elektronicky. 161 padá. 162 pro, proti. 162 pro, proti, zdržel se, padá. Ample 20 pro, proti, zdržel se, padá. To je Ample 20. Takže padá. 20 a Ample 21 pro, proti, zdržel se, schváleno. 163 pro, proti, zdržel se, padá. 21 a blok až do 1.30 pro, proti, zdržel se, schváleno. 32 pro, proti, zdržel se, padá. MP22 pro, proti, zdržel se, padá. 33 pro, proti, zdržel se schváleno. Ample 23 pro, proti, zdržel se padá. 165 pro, proti, zdržel se, padá, Ample 24 pro, proti, zdržel se, padá, Ample 25 pro, proti, zdržel se, padá, 34 pro, chcete zkontrolovat Ample 25 elektronicky, takže padá. 34 pro, proti, zdržel se, padá. Um, chcete ty ample vzít všechny en bloc? Dobře, takže 26, 27, 28 až do 31 pro, proti, zdržel se, padá. A teď eh, o takto pozměněné zprávě hlasujeme na závěr, prosím. Všichni hlasovali? Ještě jeden hlas. 24 ku 3 z 10 vzdáním se hlasování. A teď eh, jednání v pondělí. Eh, pardon, o mandátu k vyjednávání. Můžeme hlasovat o mandátu, prosím? Elektronicky. Monday. Monday. A vote on the mandate to enter negotiations. One more person. Takže ještě jedna osoba chybí. Takže 34 ku eh, dvou. Já se omlouvám za tu složitost eh, tohoto hlasování. The next support. Další zpráva, ta se týká evropského trhu eh, s obranými prostředky, to je stanovisko kolegyně Pelč. Kompromis číslo jedna, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis pět, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis šest, se omlouvám, pět, pět, kdo je pro, proti, zdržel se, odpadá. In favor. Šest, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis dva První část pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 2. Druhá část pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 12 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 13 pro, proti, zdržel se hmm, sami přijat, přijat návrh Můžeme 14, 15 a 16 udělat dohromady, unblock, ne, ne, hm, takže 14 pro, proti, zdržel se přijat, návrh 15 pro, proti, zdržel se přijat, 16 pro, proti, zdržel se přijat, kompromisní návrh 3 pro, proti, zdržel se přijat, návrh 22 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 23 pro, proti, zdržel se padá. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 29 pro, proti, zdržel se přijat. Můžeme to prověřit. Passed. 31. 31 pro, proti, zdržel se. Padá. 32 pro, proti, zdržel se. Při, odpadá. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se. Přijat. Kompromis 6 pro, ve dvou částech, kde pro, proti, zdržel se. Přijat. A druhá část pro, proti, zdržel se. Přijata. 47 pro, proti, zdržel se, přijata, 46 pro, pro první část, pro, proti, zdržel se, přijata, druhá část, pro, proti, prověříme. One more person? Na no, osoba navíc, takže padá. 47 was adopted. 47, 45 odpadá, nyní 48 pro, proti, zdržel se, odpadá, 49 pro, proti, zdržel se. Já myslím, že ten byl zamítnut, ale prověříme 49 elektronicky. Yes. 49. 49 mm, zamítnut, tak 50 pro, proti, zdržel se eh, padá, 4, 51 pro, proti, zdržel se přijat, 52 mm, je slučitelný, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, 53 pro, proti, zdržel se, prověříme 53, That's passed. Přijat. 54 pro, proti, zdržel se. Mm, mm, zamítnut 55 pro, proti, zdržel se. Přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se. Přijat. 59 pro, proti, zdržel se. Prověříme. 59. Byl přijat. 60 pro, proti, zdržel se přijat. 61 pro, proti, zdržel se padá. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se přijat. 66 pro, proti, zdržel se mm, zamítnout. 69 teď. Ano, 69 pro, proti, zdržel se mm, zamítnut 71 pro, proti zdržel se mm, zamítnut 72 pro, proti zdržel se přijat 70 mm, je slučitelný pro, proti zdržel se přijat 74 pro, proti zdržel se padá 75 pro, proti zdržel se přijat 73 pro, proti zdržel se přijat, 76 pro, proti, zdržel se. Prověříme. Hmm. Past. Přijat. Přijat. Takže nyní hlasujeme o celém návrhu v této pozměněné podobě. One more vote. Ještě jeden Jedna osoba, jedna osoba chybí. Kdo nehlasoval? 27 pro, 6 proti, jeden se zdržel. Blahopřeji zpravodajce. Děkuji, děkuji, děkuji všem, děkuji všem za tuto pasáž. A teď velice rychle, prosím, ještě eh, eh, aktuální informace o trialogu. A ten, kdo odchází, tak klidně. A my hned předáme slovo paní Leinen prosím, ten, kdo odchází, tak velice tiše, protože máme teď velice eh, složitý trialog, který eh, se konal včera večer, který eh, se protáhl do noci a mm, byl tam tedy dlou, protáhlo se hodně členů, se tam zapojilo. Paní Leinen nám chce říci, jak je to tedy se stavem této směrnice o zájezdech. Paní předsedkyně, vážení kolegové, paní předsedkyně již to zmínila, měli jsme třetí trialog o balíčku cestovních služeb. Bylo to velmi obtížné jednání. Je to skutečný eh, požadavek všech zúčastněných mých kolegů, stínových zpravodajů, Eh, pracovníků sekretariátu všem chci tedy poděkovat za skutečně mimořádnou práci, kterou odvedli. My jsme se dostali o hodně do, dopředu. Velkou výzvou zůstává eh, otázka ve třetím, v druhém eh, trialogu, kdy se to stalo skutečným témata Rada byla v druhém trialogu striktně proti eh, těm fixed rules přijmout do té kategorie eh, paušálních balíčků. Ne všechny eh, členské státy s tím souhlasily. V druhém trialogu jsme řekli, že rada se posunula, ale nyní ještě dali další požadavky další detaily, e-mail, adresu, jméno, tak podobně. Včera jsme přerušili jednání, abychom dali politickým frakcím možnost tento výsledek projednat a položit otázku, zda mohou jít touto cestou radou, s radou. Pro radu je to lhůta, již ne, je to tedy konec, již tam nebude další posun, takže se naskýtá otázka, zda bude nová směrnice, ano nebo ne. O tom musí teď frakce rozhodnout. V této souvislosti jsem měla ještě jednu prozbu. Všichni se shodneme, že musíme dbát na dopad legislativy na malé střední podniky. O je otázka, zda je ke zvášení mezi koordinátory, tedy eh, zvážit za to směrnice, skutečně odpovídá tomuto požadavku a projednat to. Takže to tedy zpráva o trialogu. Děkuji. Děkuji. Já jsem byla v trialogu sama a vlastně šlo o jednu klíčovou věc a několik drobnost, drobnějších otázek, jak řekl zpravodaj, se tam skutečně je třeba vážně zvážit, zda parlament je připraven skutečně eh, na toto tlačit dál. Abychom zpravodaj měl představu postoji parlamentu, takže by frakce měly interně projednat, jak velké jsou ty rozdíly, zda ty rozdíly jsou tak podstatné, že bychom neměli přejít k dohodě v této fázi. Takže e, paní Gebhardt by si chtěla vzít slovo. Děkuji. Již jsme v naší frakci o tom mluvila. Mluvili, já chci říci, to není ten důvod, proč eh, rada nech, nechce, abychom prostě eh, řekli, že to akceptujeme, co rada chce. Pro nás to není dobrý předpoklad k dalším trialogům, které máme před sebou. My víme právě z posledního legislativního období, že vždy, kdo šlo k takovým věcem, že jsme jako parlament řekli, že nám to nestačí, ty, ty výsledky, které byly dosaženy. Tato uh, historie toho click-through je vlastní důvod, proč uh, je třeba revize té směrnice, protože 80 smluv má tuto novou formu. Když to vyloučíme, tak pak je otázka, zda vůbec tedy potřebujeme novou směrnici. A proto bychom měli skutečně eh, pečlivě zvážit, zda bychom eh, si nechá, zase necháme vládami diktovat, co chceme a zda bychom eh, neměli jasně zastávat zájmy spotřebitelů a e, hledat e, lepší výsledek než to, co rada v tuto chvíli dává, předkládá, protože pokud to správně chápu, tak co se nám nabízí, vlastně většinu těchto click-through e, dohod vylučuje z té směrnice, to znamená z té ochrany spotřebitele. A to není možné. My chceme zajistit, aby práva skutečně byla respektována. My jsme pro spot, výbor pro spotřebu také spotřeb, ochranu spotřebitele a to musíme uh, dělat. Paní Gebhardt, pokud uh, mohu, tak nebyla uh, jak si uh, ústupek parlamentu prostě akceptovat vyjednávací pozici rady. Rada akceptovala postoj parlamentu že si přejeme click-through, aby byly považovány za balíčky cestovních služeb. Rozdíl nyní je v tom, jaké informace předáváte z jedné eh, click-through na jiný. Když parlament odhlasoval postoj v plénu, tak ta informace zda máte eh, balíček nebo ne, o eh, sdílení jména eh, sažera nebo cestujícího a dalších osobních dat. Rada se pokusila vyjasnit, o jaká jiná osobní data se jedná. Oni tedy navrhli, že jiná nebo další osobní data by měla být e-mail adresa a platební údaje. Já chápu potřebu silnější ochrany spotřebitele, pokud to vaše frakce bere vážně, je užitečné, aby poslanci se účastnili trialogu. My se velice blížíme eh, postoji, ale je tady určitý pros, určitá mezera. Musíte se, prosím, podívejte se podrobně, kam jsme se dostali včera večer a pak hledat způsob, zda tuto propast můžeme přemůstit. Sekretariát je připraven vám poskytnout pomoc, jakou budete potřebovat. Máme čas, plánuje se další jednání, ale musíme se pokusit najít nějaké, nějaký návrh, jak tedy pokračovat dál. Možná nejsme mm, příliš daleko, ale možná jo. Eh, mm, není návrh, abychom prostě opustili potřebu click-through jako součást toho balíčku. Otázka je, co přesně je click-through. Pan Hábel. Ten chci přivítat svého předchůdce. Je hezké, že ho vidíme mezi námi. Toto byl velmi dlouhý trialog včera večer. Další pan Koferaty by si přál slovo. Děkuji. a večer to byl dlouhý, únavný večer a musím říci, že i zpravodajka, i předsedkyně skutečně si vedly e, jako skutečné vyjednavačky. A to musím říct i vzhledem k minulé zkušenosti. Ale jde o velice citlivou bod. A já se ptám, zdali bychom neměli tomu věnovat větší pozornost, ještě více do hloubky, protože postoj rady v podstatě chce eh, negovat efektivitu click-through. A jak si budete pamatovat asi, tak na začátku rada byla proti zavedení jakéhokoliv řešení click-through. A my jsme je donutili, aby změnili eh, svůj přístup. A teď tady jsou vstřícní, je zde vstřícnost, ale rozdíl mezi námi a jimi se týká meritu věci. My jsme říkali na základě toho, co bylo odsouhlaseno i na plénu i včera, jsme řekli, že jsme střícní vůči řešení, které by stanovilo jméno a další indici, nějaký další údaj. A můžeme tedy upřesnit, jaký další údaj. Postoj rady ale je eh, postoj, který je nepřijatelný, poněvadž požaduje více informací, více údajů, nejenom ty dva, které jsme uvedli my, navrhli my. A eh, i hm, potrhuje fakt, že hm, a tedy třetí, eh, ten prvek rady, to by mohlo znemožnit možnost, abychom používali efektivně click-through. Já jsem to pochopil takto. Rada nemůže říci ne našemu návrhu, ale snaží se tam zavést nějaké prvky, mm, jak tedy realizovat click-through, ale které by v podstatě eh, to znemožnili. Pokud tedy dnes my eh, bychom Eh, eh, akceptovali návrh eh, rady, tak dejme tomu, ten princip bychom akceptovali, ten by tam byl, ale ten princip by v podstatě nebyl použitelný. u většiny uživatelů. Takže to je správné, co jsme udělali včera. My jsme to přerušili, diskutovali jsme mezi sebou, diskutovali jsme mezi sebou o případném řešení bez toho, aniž bychom cokoliv ukvapeně chtěli předem rozhodnout. A samozřejmě rada, rada tahle jedná ukvapeně, jim jde o výsledek, ale my máme určitou časovou marži a chceme hovořit o meritu věci a nechceme eh, jak si padnout do léčky eh, rady. To znamená dát pozitivní eh, odpověď k tomuto kritériu, ale potom v podstatě to kritérium by bylo nepoužitelné. A, takže velice správně to vysvětlila paní předsedkyně. Eh, je třeba, abychom klidně si to prodiskutovali, vyhodnotili mezi sebou případná řešení. Jakmile tedy akceptujeme ten princip, tak je třeba, aby ten princip byl použitelný pro uživatele. A dnes to, co dělá rada, to, co navrhuje, to v podstatě nejde tímto směrem. Takže to jsme si řekli včera večer a velice správně jsme dospěli k tomu rozhodnutí, které jsme přijali. To znamená neuzavřít jednání a pokračovat v diskuzi. A teď je na nich, aby udělali stejné úsilí, protože je to neakceptovatelné pro účely vyjednávání, aby eh, eh, rada tedy hm, řekla berte nebo eh, nechte. Takže tak to se nevyjednává o řešeních. Thank you. Děkuji, paní Dita Charancová, a potom budeme pokračovat. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé chci poděkovat eh, předsedkyně a zpravodajce za včerejší eh, práci. Skutečně velice eh, jste dobře obhajovali pozici parlamentu a díky vám se nám podařilo prosadit celou řadu věcí a teď máme na stole kompromis. Ano, je zde jedna klíčová věc, kterou musíme vyřešit. Je to velice citlivé pro řadu delegací zde. A já si myslím, že bychom to neměli vidět způsobem, že to je černo-bílé. Ne, je třeba se podívat i na alternativní řešení případně. A skutečně vítám skutečnost, že nyní máme čas o tom diskutovat mezi sebou, mezi jednotlivými politickými skupinami koalice vnitř politických skupin tedy. Děkuji konstruktivní návrhy, eh, tedy zpravodajce a stínovým, jak pokračovat. Děkuji a on any other. Budeme aktuální informace o nějakém dalším bodě. Něco jiného než package travel, než tedy ta směrnice o mm, zájezdech, takže ano, aha, aha, nařízení o telekomunikačním jednotném trhu, to jsem já osobně, takže ano, ano, mm. potom, eh, v pon, eh, potom copyright, autorská práva, ne, to bude, takže Děkuji, Vicky. Včera proběhla další pracovní skupina a to bylo zajímavé, že se byl vydán, vydán text, o otevřeném přístupu a také jsme slyšeli prezentaci od e, dalších, od různých organizací jako Copyright Hub, a kdy e, se ukazuje, e, jak online se pracuje s těmi fotografiemi, když není jisté, zda je chráněna nebo ne a jaké technologie se využívají. Takže to jsme včera viděli a to bylo velice zajímavé. Ta technologie, ta technika existuje, to znamená, je možné jednotlivcům umožňovat, že když chtějí něco jako mm, chráněnou fotografii, jak tedy ji používat, tak aby, aby to jde o eh, digitální fotografie a jak se vyhnout tomu, aby se nepoužívali nepatřičně. Další zasedání je v květnu a bylo by velice užitečné, kdybych tam byla já i Vicky a víme, že tam budou i další. Skutečně to byla prezentace, která nám hodně pomohla a mm, to je něco, čím bychom se mohli určitě potom zabývat e, a mm, takže děkuji za tu příležitost, že jsem to tady mohla říci. Děkuji, ano. Tak teď velice rychle, mm, balíček telekomunikační, balíček jednotný trh s telekomunikacemi, e, stínový e, tým za MKO byl velice jaksi nápomocný, přicházel s celou řadou námětů pro účely vyjednávání a nápady měl trialog. Proběhl v úterý večer. ITRE přišli s nabídkou o, o, přišli s nabídkou roamingu, přechodné období, krátké přechodné, přechodné období, asi něco přes rok, eh, navrhují eh, přechodné období a poté roaming má skončit. A během tohoto období spotřebitelé by měli eh, eh, mít určitý eh, balíček Roam Like Home, ne 5 plus 5 plus 5, to byl původně návrh rady. A také jsme diskutovali o e, síťové neutralitě. Rada odmítá samostatnou kapit, Stolu o právech spotřebitele, to odmítá, ale my říkáme, že e, jsou zde práva e, konečných uživatelů, především pokud jde o neutralitu v sítě, pokud jde o roaming, a že to je příliš důležité téma na to, abychom čekali na příští revizi směrnice o univerzálních službách, protože zatím ani nic takového se nenavrhuje, takže to bychom čekali spoustu let, než to nastane. A sekretariát identifikoval pět klíčových oblastí, které se týkají neutrality, neutrality sítě a které se týkají roamingu, pět klíčových, které podle nás jsou zcela zásadní a které se musí zlepšit a to zahrnuje především u roamingu schopnost, možnost spotřebitele kontrolovat spotřebu tak aby eh, se nedostal na konec toho roamingu a, na, a pak by zjistil, že již vyčerpal ten balíček eh, toho roamingu Roam Like Home a pak by přešel na ten dražší, daleko dražší tarif, takže musí vědět tuto informaci, aby mohl tedy vlastně řídit tu spotřebu tedy těch minut toho roamingu, mít to pod kontrolou a mm, takže zde, mm, tedy to se týká jak těch vnitrostátních, tak těch roamingových balíčků, tam musí vědět, jak se mu blíží konec, a neutralita sítě. Zde mm, u, mm, užitečné informace, které se týkají e, smluv, tady smluvní informace, standardní smluvní informace. My jsme řekli, že ty informace o um, smlouvě by měly i obsahovat třeba očekávaná průměrná rychlost kterou dostane ten spotřebitel jak na mobilních, tak fixních zařízeních a jak se budou tarifovat, jak se budou oceňovat, jakými tarify, tak aby ten spotřebitel věděl předem, co může očekávat od toho balíčku, který si nasmlouvá, a potom právo ukončit smlouvu s operátorem, pokud nedostane kvalitu, kterou požadoval. Já jsem o tom diskutovala s Berekem minulý týden, to také bylo velice užitečné a aby bylo jisté, že tyto informace o e, rychlosti, o objemech, že to bude jasné, tak chceme, dostat, aby Berek vydal guidelines a potom takové nástroje, jak si porovnávat ty nabídky. Takže smluvní informace o rychlosti a další další informace to, že spotřebitel musí mít možnost mít pod kontrolou, jak spotřebovává e, ten balíček e, a potom mm, je potřebujeme takové guidelines, tak aby regulační orgány mohly to porovnat a věděli, že ty, ty operátoři e, se chovají, jak mají. A ruku v ruce s tím chceme, aby rada vydala prohlášení a případně i komise, aby vydala prohlášení o tom, že Eh, je zde vůle revidovat eh, smlouvu, eh, pardon, směrnici o všeobecné službě, to se bude týkat práv spotřebitele také, jako pokud jde o tak, aby tedy toto se také řešilo v té směrnici. Takže je to komplikovaný balíček, ale jde to vpřed docela rychle. Dobře, a další bod našeho programu bod číslo 10. Právo pana Tarabely. E, e, takže pan Tarabela a jeho zpráva. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve k postupu. Dozvěděl jsem se, že zpráva ITRE možná nebude skutečnou zprávou, že bude transformována do dopisu radě, takže naše stanovisko by nebylo stanoviskem. Pokud bychom šli touhle cestou, tak by to bylo politování hodné, protože to je zásadní problém, zásadní výzva, především pro náš výbor, který se soustředí na práva spotřebitelů a mně by se zdálo, že je to něco, co si zaslouží, abychom to probírali prostě běžnou e, cestou, běžným postupem se stínovými zpravedaji a tak dále. Takže pokud by to mělo být takto zkráceno, tak bychom tomu asi možná neměli ani věnovat tolik energie. Takže podle mého názoru e, se toto e, týká vlastně, nebo soustředuje na tři aspekty. Eh, tady samozřejmě eh, výzva eh, těch, to může být výzva i hrozba. Musíme nejprve vytvořit vlastně rovné pole pro všechny podniky, abychom se vyhnuli situaci monopolní, jak to často v informatice bývá, v IT sektoru bývá. Takže malé podniky i nadnárodní musí být vedle sebe schopny žít a využívat tohoto obrovského boomu eh, celého sektoru. A teď konstatujeme bohužel často, že někteří velcí operátoři se opravdu chovají ve velký neprospěch v, k, vzhledem k malým, eh, malým podnikům. A IT je sektor, který přitom eh, si z mnoha důvodů zaslouží eh, podporu. Za druhé je třeba, abychom také výrazně zkvalitnili naše administrativy organizací práce kolem těch hromadných údajů. Musíme zrychlit celý administrativní proces a to je určitý úkol, ale určitá šance. A třetí věc, na které jsem chtěl eh, trvat, a není to nejmenší ze všech, je to eh, velká výzva, co eh, představují tyto hromadné údaje, co se týče spotřebitelů. Tady je zapotřebí, aby to bylo všechno zakotveno v určitém právním rámci, aby tady nebyly tyto údaje zneužívány k účelům, které jsou podivné, neúplně jasné a už teď chci končit, jenom řeknu, že v předchozím volebním období jsem požádal Evropskou komisi, aby řekla, co si myslí o takzvaném EPID tracking, což je vlastně taková, takový postup, že eh, eh, si najdete nejlevnější eh, letenku za 100 Eh, hledáte na jiných eh, serverech eh, a tam to není levnější, ale vy prostě, když se vrátíte k tomu původnímu, tak zjistíte, že ta cena už není 100, ale 130, protože a na jiném počítači by to bylo stále 100, ale ta vaše IP adresa už je zaznamenána a je to prostě neférové jednání ze strany Eh, známých poskytovatelů. Takže ob, rana eh, obhajoba spotřebitelů, to je něco, co by nám mělo opravdu eh, být neustále nejblíž. A také musím říct, že lituji, že je to celé anglicky, nesnad, že bych nesnad, že bych nechtěl pracovat v angličtině, ale právo na eh, jazykové vyjádření je prostě zásadní. I pro podávání pozměňovacích návrhů je to trošičku problém. Eh, máme lhuty pro pozměňovací eh, návrhy 28. dubna, 6. a 7. se jimi budeme zabývat ve výboru a IMKO by mělo hlasovat o celém návrhu 4. června. Teď jsem samozřejmě jedno velké ucho, Kocho, mám sebou celou řadu stínových zpravodajů, s kterými se těším eh, spolupracovat a všechny vaše připomínky si budu zaznamenávat s maximální pečlivostí. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl by se někdo vyjádřit jménem EPP? Prosím, pane kolego, máte slovo jako stínový zpravodaj za EPP. Děkuji, paní předsedkyně jménem pana Nisleroje a svým vlastním jménem bych chtěl nejprve poděkovat panu Taraberovi za to, že připravil návrh stanoviska IMCO k tomuto usnesení ITRE. Ovšem samozřejmě musíme zdůrazňovat legitimní obavy, co se týče ochrany údajů, ale zároveň bychom v našem stanovisku také měli upozornit na velké možnosti, které cloud eh, a další eh, možnosti v rámci IT představují pro eh, zvýšení produktivity, zvýšení výkonnosti a tak dále. Může to mít také pozitivní dopad na spotřebitele, na podnikání, na státní zprávu, bydlení a eh, Eh, zdravotnictví. A také samozřejmě je třeba si maximálně eh, najít eh, možnosti, jak těchto šancí využít, ale musíme se soustředovat na interoperabilitu, abychom lépe mohli analyzovat a lépe využívat všechny údaje, to za prvé. Za druhé je třeba, aby tady existoval koherentní rámec pro cloud computing a za třetí musíme i nadále podporovat výzkum vývoj a takzvané 5G networks. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Já e, jsem stínovou zpravodajkou za ECR, souhlasím e, s kolegou, že je třeba vidět ty výhody, ty možné zisky, e, což sebou toto Eh, hromažďování údajů eh, představuje ve zdravotnictví, v boji proti eh, zločinnosti a v celé řadě dalších oblastí. Jaké údaje také mohou dát spotřebitelům možnost získat větší větší sílu, větší šance se rozhodnout pro úplně to nejlepší. Tato větší informovanost vede také k lepšímu výběru a je důležité, aby eh, jsme napomohli tomu, jak řekl také navrhovatel, eh, podnikům využívat těchto eh, obrovských objemů údajů tam, kde to je přípustné v pořádku a to také s cílem, aby celá ta situace byla konsistentní aby tady nebyly nekonzistentní režimy. E, chci také ještě říct, že tady existují samozřejmě reálné obavy ohledně bezpečnosti a e, ohledně e, důvěrného charakteru a jeho uchování. A i tady se musíme soustředit na to, aby byly přijaty takové nástroje, které by byly schopny kontrolovat, řídit a také Eh, pochopit, eh, dobře eh, pochopit, jak jsou tyto údaje užívány. Takže bezpečnost je klíčová. Naši kolegové ve výboru LIBE také pracují v tomto směru, snaží se zajistit správnou vyváženost a vím, že samozřejmě je to téma citlové a E, budem, jsme to už sledovali během rozpravy v Ekonu a budeme sledovat nadále. A e, k nařízení o ochraně údajů. Z hlediska spotřebitelů si myslím, že je třeba říct jednu věc. E, pro spotřebitele by bylo opravdu hodně zvláštní, kdyby tato legislativa, která má za cíl chránit osobní údaje, kdyby toto nařízení vlastně tlačilo uh, E, ty e, subjekty na trhu, aby žádali ještě více, více údajů. Jak lze pak spotřebitelům vysvětlit, že vlastně budou muset poskytovat ještě více údajů o jednotlivých transakcích vzhledem k právním normám, které jsme si tady schválili ohledně ochrany osobních, e, ohledně ochrany údajů. Takže při diskuzi o nařízení o ochraně údajů, která teď právě pro, které teď právě prochází citlivými jednáními v rámci trialogu, e, tak je třeba se i na tento aspekt eh, soustředit, aby eh, spotřebitelé neměli eh, oprávněně dojem, že z nich taháme ještě více údajů než do posud a říkáme tomu ochrana. Zisky jsou jasné. Samozřejmě, že spotřebitelé se velice, velice těší na tuto možnost mít tedy více informací, to nepochybně je škoda, že to není skutečně zpráva v plném smyslu slova, jak říkáte, pane kolego, a e, jde o to e, mít možnost to usnesení nějakým způsobem ovlivnit, takže bychom, bychom měli v tomto směru vyvinout maximální úsilí a možná bychom se ještě mohli zamyslet eh, nad tím, zdali tady nedělat určitou diferenciaci eh, mezi typy údajů, kolektivními, soukromými, osobními eh, a tak dále, abychom ještě více mohli pracovat s těmi případnými obavami spotřebitelů. Prosím, paní kolegyně. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně a děkuji zpravodaji panu Tarabelovi za tento Eh, návrh eh, návrh diskusy o ekonomice a eh, velkých datech. Ten návrh je konkrétní, stručný. Jsou tady dva body, které chci otevřít, které jsou pro mě klíčové. Co je mm, klíčové je, že velká data digitální ekonomika obecně je motorem růstu a tvorby pracovních míst. EU e, rozvíjí svoji produktivitu díky digitální ekonomice a my musíme využít této příležitosti. Um, velký problém, který blokuje tento vývoj, je důvěra, porušení vání bezpečnosti, obavy ze ukradení identity a masový dohled, to ohrožuje důvěru společnosti. A my tuto důvěru musíme obnovit jasnou regulací, která zajistí vysokou ochranu spotřebitele, jak řekla paní předsedkyně, eh, online. Také musíme poskytovat informace Mnoho lidí neví, jak se data skladuje, ví, jak se používají, proto tady je nedostatek důvěry. Toto je možné také je možné říci, že nedostatek informací a znalostí je bariérou digitální ekonomi- pro digitální ekonomiku. E, můžeme trošičku rozvést Eh, malé střední podniky. Digitální ekonomika je motorem růstu a malé střední podniky jsou páteří jednotného trhu a proto podmínky pro malé střední podniky mohou uvolnit velký růstový potenciál. Implementace strategie pro velká data mohou vyžadovat značné investice jednak do technologií a konzultací a také rozvoj nových kompetencí zaměstnanců. Abychom překonali některé tyto problémy, inovační centra pro e-business mohou být cenou platformou. A já chci uh, zmínit uh, inovační centrum i v Dánsku, které poskytuje síťové služby, poradenské služby pro malé a střední podniky s možnostmi řešení e-business a feedback. Z toho to byl velmi pozitivní. Poskytuje dobré informace a služby, které umožňují malým a středním podnikům adaptovat se na digitální ekonomiku. Já bych Um, informovala výbor a zpravodaje, aby se uh, aby to zmážili uh, ty, ty zkušenosti z Dánska. Děkuji zpravodaji za velice kvalitní návrh a těším se na diskuzi o této zprávě. Děkuji. Nic. Uh, také si přeje slovo. Je škoda, že výbor nedělá plnou zprávu, je to zmeškaná příležitost. Toto souvisí s načasováním význam je eh, je samozřejmě potenciál. 90% světových dat se, degener, se generovalo v posledních dvou letech. 99% je digitalizováno více než polovina má je IP enabled, to znamená, že to lze uploadovat a sdílet na internetu, takže polovina světových znalostí je v podstatě potenciálně jeden dokument. To je fascinující. Předsedkyně zmínila různé typy dat a já chci otevřít otevřená data, výzkum. Já jsem zmínila včera, že jsem byl zástupcem na pracovní skupině o autorských právech a duševním vlastnictví. A otázka, e, otázky těžby dat, které jsou velmi relevantní. Jeden fakt. Welcome Trust odhadoval, že 62 za 25 tisíc euro ročně na, by stálo jenom povolení dotčených aktérů. Takže přístup k těm datům je velmi důležitý, když jde o základní výzkum. V Británii máme výjimku pro nekomerční e, využití, což souvisí s pravidly z roku 2001. Ale to souvisí i s touto debatou. My chceme inovace a růst potenciál je obrovský. Tam, kde chceme vidět pokrok, v tomto kontextu bych si přála otevřená data, výzkum, to je něco, co je klíčové pro růst ekonomiky a potenciál, která má mm, ekonomika založená na datech pro výzvy, kterým čelíme jako občané. Děkuji za příležitost toto téma otevřít. Eh, jak řekla předsedkyně, definice otevřených dat je důležitá. Děkuji. Děkuji za tento příspěvek, Inko. Chci říct si dvě věci. Jednu zmínila paní předsedkyně. Velká data je technologie, která moho, může vést k digitální transformaci našeho průmyslu, dopravy, zdravotnictví, mnoha dalších oborů. Proto je to mnohem větší než digitální jednotný trh. Mm, další věc, kterou jsem chtěla říct, se týká rizik. My slyšíme jenom o riziku. Datová ekonomika v Evropě je deset let pozadu za USA například a já chci říci, že mm, rozvoj velkých dat ještě nezačal ani. A i když ještě nezačal, tak my všichni mluvíme pouze o riziku, riziku podvodného chování, riziku pro soukromí. Podniky, které investu, budou investovat do velkých dat jenom pokud budou mít důvěru, že trh má budoucnost, nemyslím, že my jim mm, vzbuzujeme důvěru tím, že mluvíme o potenciálních rizicích, které můžeme potenciálně regulovat předtím, než ta technologie vůbec se začala rozvíjet. Musíme tedy mít na paměti, že nejsme jenom výbor pro spotřebitele, ale také pro vnitřní trh. Eh, řada kolegů již řekla, že je tady velký potenciál růstu a eh, vnitřním trhu pro naše firmy, takže to neza, nezavírejme. Eh, já bych si přála, aby návrh IMCO byl více na jejich straně. Není to všechno o rizicích. Děkuji. Mark, would you like to come back with some more comments? Tell us a bit more about the timing here. teď to načasování. Velice rychle odpověď je, že eh, budeme mít postoj eh, spíše příznivě nakloněný k potenciálu digitální ekonomiky a mm, protože potřebujeme růst a toto jenom povzbudí a nemůžeme ignorovat, ale že tam jsou také problémy s tím spojené. Když si dnes mám koupit léky, tak nikdy ne přes internet, protože eh, jeden ze dvou bude padělek. Také je třeba vědět, že nesmíme pouze být nadšenci a ignorovat problémy, které existují dnes. Já myslím, paní předsedkyně řekla, že je třeba nastolit důvěru. Ano, důvěra v elektronický obchod byla otřesena, protože známe případy, kdy si něco koupíte, ono to dorazí a když a to zboží eh, třeba nekoresponduje objednávce, chce si to vyměnit a už to nejde. A nebo je to příliš nákladné, takže jít do obchodu na rohu, to je asi méně nákladné a snažší. Tudíž to jsou dvě reality, takže je třeba se jim postavit čelem. Ano, je to příležitost, ale nejen tak, protože víme, že někteří zločinci porušují pravidla a mm, je třeba se tomu eh, postavit a nejsme tedy ve světě jenom těch hodných. A já to říkám, eh, ano, já 23. to je dnes, 28. deadline pro pozměňovací návrhy asi v poledne, no já bych řekl do 16 hodin, to bude spravedlivější asi. 6. 7. května, to je přeskum pozměňovacích návrhů zde ve výboru a poté budeme hlasovat ve výboru IMKO 4. června 2015. A hm, já mám zde dvě stránky úvah a e, e, já samozřejmě budu pracovat kolektivně se stínovými zpravodaji a já chci, abychom vyslali pozitivní signál s tím, že ale pozor je třeba věnovat tomu e, také dávat si pozor na toto záležitost. Děkuji, já tady bych navrhla, abychom abychom posunuli eh, posměňovací návrh do eh, pěti odpoledne na místo, odpole, na místo poledne. Ano, protože tam máme víkend a potom cesta do Štrasburku, takže aby lidé ještě měli odpoledne, to bude perfektní. Dobře, děkuji, souhlas, děkuji, děkuji za koordinaci za vaši práci. Doufám, že vaše příspěvky k big data budou konkrétní a nebude jich zase tolik, abychom to zvládli. A další výměna názoru se týká eh, toho nařízení o zlepšeném jednotném trhu eh, samozřejmě to, le, pardon, pardon, jde o lepší regulaci, lepší, lepší regulaci dotného trhu, takže zpravodajka je paní Fan Bosuit, dobře, budu hovořit nizozemsky. Beste eh, voorzitter, eh, beste collega's, ehm, vandaag eh, licht ik met veel plezier het werk... Milí kolegové, já vám mohu s velkým potěšováním představit pracovní dokument, um, přípravu zprávy o lepší regulaci. Ehm, mm, velice často jsme svědky toho, že přehnané že, že, e, tam, že obsahuje přehnané administrativní náklady. Já chci upozornit na to, že to jde i lépe. My e, chceme Unii, která nebude frustrovat podnikatele, nebude Eh, obtěžovat občany poplatky. My chceme kvalitu, nikoli kvantitu. Ehm, dodržování zásady lepší regulace, tak tady je důležité, aby komise, komise Rada i parlament, členské státy, regiony hrají důležitou roli. Pracovní dokument, jak jste viděli, se skládá ze dvou částí první části eh, jsou, vysvětlím, zásady, které jsou takovými vodítky a ve druhé části jde spíše o nástroje, které můžeme konkrétně aplikovat. Nejprve těm zásadám. princip subsidiarity musí zdát vždy v centru. Otázka tedy na jaké úrovni je to vhodné, zda to mají evropské pravidla nebo obecná pravidla. Lepší pravidla, lepší regulace znamená, že na evropské úrovni jsou potřebné pouze, když jsou tam e, nejvhodnější. Méně může být více. A my můžeme změnit tak ten pocit, který má mnoho lidí, že Evropa je prostě bruselské monst, eh, brucharské monstrum, které mm, eh, jenom eh, těžuje občany. Musíme do toho angažovat i regionální parlamenty, aby hlídali, sledovali dodržování principu subsidiality. Měli bychom zavádět postupy červených karet, aby byla možnost, že regionální parlamenty mm, by měly být schopni e, mm, dosáhnout určitého kvóra a odmítnout určitou legislativu. Ano, můžeme říci, evropská, mm, pokud řekneme, že evropská legislativa je nutná, pak musí být transparentní, koherentní s ohledem na dodržování základních práv. To jsou tedy relativně stručně ty zásady. V druhé části jde o nástroje, které můžeme nasadit. Některé ehm, již existují, lze je možné dále zlepšovat, přičemž hodnocení dopadů e, tedy může Eh, proběhnou, když je spolupráce mezi třemi institucemi a má ověřit, jaké jsou dopady návrhu legislativy. A takové hodnocení dopadu musí být založeno na důkazech, tedy musí se prokázat, že určitý návrh umožňuje také stanovení určitého cíle. Důležitou roli hraje Rada pro hodnocení dopadů, e, je, mm, musí existovat možnost blokovat legislativu, když ty náklady jsou nepřiměřené a mm, jaké jsou tedy konkrétně zlepšení, jaká konkrétní zlepšení jsou možná. Druhá eh, věc, konzultace se zainteresovanými aktéry. Kdo to může eh, lépe posoudit, jaké budou dopady návrhu, než ti dotčené osoby? To je důležité, aby mm, existoval, eh, aby byl dále tam tedy definován tento proces, potřebujeme opatření v souvislosti s prováděcími pravidly, neměl by to být jenom bruselští zástupci, které je možné kontaktovat. Měli bychom pracovat s cestovními mapami, které jsou, ale většina lidí je vůbec nedokáže najít. Takže je potřeba elektronické fórum dotčených aktérů, aby s nízkým Prahem, aby se tam skutečně ti dotčení mohli uh, účastnit. Další příklad další eh, regulace, jak tedy Ehm, evropská je vyhlašována, jak je prováděna pouze termín implementace, ehm, text by měl být konkrétně aplikován v praxi. Nejprve si musíme eh, uvědomit, jaké mm, výhody nám nabízí vnitřní trh. Existuje tady celá řada pomocných nástrojů, ehm, zda je evropská legislativa dobře implementována. Eh, tato pravidla jsou své většině relativně neznámé, například Solvit. To je zajímavý milník. Nemá příliš mnoho smyslu, když jsou ustanovení, které pak členské státy nedodržují. A tady považuji intervenci pana Timmermance, e, že tedy komise by měla zavádět řízení o porušení jednání, když o porušení smlouvy, když členské státy nedodržují pravidla. Ehm, co se týče ex post hodnocení, legislativy, která třeba už není potřeba, a může být zrušena. Pokud tomu tak je. Lepší regulace je kontinuální proces a souvisí s fází implementace i následnou fází. Já jsem se také pokusila eh, stručně eh, mm, se věnovat tomuto dokumentu. Čekám na vaše návrhy, doufám, že budeme mít jasný základ, eh, kvalitní základ toho návrhu mm, a já se sejdu se stínovými zpravodaji a dalšími členy, mm, kteří mm, nám budou dávat pozměňovací návrhy, abychom takto mohli přispět k lepší regulaci a ukončení vnitřního trhu. E Děkuji. Eh, Anna Maria Korac-Pic za EPP a eh, pokud zde není, tak prosím, děkuji Vicky. Anna Maria Koraca se omlouvá, že nemůže se zúčastnit dnes, ano, a ona eh, mě požádala, abych vám předala pár bodů. Ona vítá pracovní dokument a eh, to znamená zaměřit se na legislativu jednotného trhu, která bude stanovat jasná pravidla, méně administrativy a především pro malé střední podniky. Stejně jako konstruktivní dialog se všemi dotčenými subjekty, které se musí zapojit do legislativního procesu. Tady nejde o to znovu objevovat Ameriku, a je třeba nejprve zajistit správnou transpozici a plnohodnotnou implementaci stávající legislativy. Také musíme zabránit členským státům, aby eh, v podstatě ne, ne, eh, nekomplikovali věci ještě, aby k tomu něco nepřidávali, ne, ne, a je proto i lepší, je třeba eh, v rané fázi zavést lepší koordinaci a zlepšit dialog mezi evropskými institucemi a národními parlamenty. Důležitou součástí bude posílit proces hodnocení dopadů. E, společná flexibilní pravidla e, posílí důvěru v jednotný trh e, a určitě budou přidanou hodnotou jak pro podniky, tak pro spotřebitele. Ana Maria podporuje novou agendu komise BET Regulation a iniciativu REFIT Eh, namísto toho, abychom přehnaně regulovali, tak musíme regulovat inteligentně a jít i cestou samoregulace, kde to je vhodné. A v neposlední řadě paní Koraca Bild se těší na, na plodnou konstruktivní spolupráci eh, eh, s zpravodajem a se všemi stínovými. Děkuji, kolegyně Šaldemoze. Děkuji. Děkuji. Já chci poděkovat za eh, tento zajímavý pracovní dokument. Mm, na začátku bych řekla, že pracovní dokument je vynikajícím východiskem pro dobrou rozpravu, pro dobrou diskuzi mezi námi, poněvadž eh, tady je několik věcí, se kterými nesouhlasím sice, ale je to dobrý základ pro obecnou diskuzi o tom, jak věci zlepšit mm, na tom, jak produkujeme legislativu v EU. Ale je důležité, abychom nedělali rovnitko mezi lepší legislativou a žádnou legislativou. Ne, já myslím, že potřebujeme dobře fungující vnitřní trh a proto potřebujeme společná pravidla, ne 28 různých souborů pravidel a postupů, ne. Potřebujeme eh, me, eh, potřebujeme tedy eh, méně legislativy, ale potřebujeme její. Ještě k těm konkrétním návrhům, které vyplývají z pracovního dokumentu. Podle smlouvy eh, zde platí princip subsidiarity, s tím všichni souhlasí určitě. Ale eh, já i souhlasím eh, v tom, že je třeba do tohoto procesu zapojovat národní parlamenty, ale možná, že my v Evropském parlamentu bychom mohli třeba zde mm, apelovat na radu ministrů, aby to dělala, protože národní parlamenty by měly být řádně informovány prostřednictvím rady. Samozřejmě to by měli dělat. A pokud chceme zapojovat občany, firmy obecně, tak musíme asi eh, zavést větší transparentnost. A teď hodnocení dopadu a samozřejmě toto jsou klíčové prvky celého dokumentu. Zde bych řekla, že je důležité, abychom eh, tedy měli eh, užitečné hodnocení dopadu, ale já zcela nechápu, jak by to mohlo fungovat ve skutečnosti s tímto mm, dynamickým dokumentem. Ano, musíme mít hodnocení dopadu, to znamená to je tedy jaksi dynamický dokument a samozřejmě, který se bude muset vždycky adaptovat s tím, když někdo vždycky přijde s nějakým návrhem a nejprve u každého návrhu je třeba prověřit všechny důsledky. A já myslím, že to by asi byl příliš vysoký cíl, protože e, to potom by mohlo skončit jako velice dlouhý legislativní proces a co, to by bylo frustrující pro firmy a pro orgány, e, které musí aplikovat evropskou legislativu, protože budou mít pocit, že to nikdy nekončí. A proto musíme více pracovat na tom, jak budeme hm, popisovat hodnocení dopadu, aby se to dalo používat bez hm, zbytečných průtahů. Já skutečně nesouhlasím s prohlášením, které figuruje v pracovním dokumentu, kde říkáte, že hodnocení dopadu by mělo mít možnost zablokovat evropské předpisy. Ne, e, to e, by měli někteří právo tedy vlastně říci, my nechceme evropskou legislativu a tím by to skončilo. Ne, to je přece politické rozhodnutí o tom, že něco budeme e, regulovat evropskými předpisy či nikoliv. A dále. Myslím si, že tady i jsou zajímavé myšlenky o tom, jak bychom měli koncipovat naši práci týkající se implementace, protože nic víc nefrustruje podniky i orgány, eh, jako to, že ta implementace eh, je špatná, respektive všude odlišná. Zároveň si myslím, že gold plating, tedy tato koncepce, je koncepce, která někdy je něco, co e, v podstatě je mm, vedeno různými politickými úmysly a mm, takže členské státy mm, mají povinnost implementovat směrnici, ale to se e, často liší mezi členskými státy. To je tedy gold plating, to znamená, že to snaží ještě vylepšit, nějak vyšperkovat. A my tedy musíme mít vždycky takové legislativní nástroje, které lze potom implementovat. O to jde. A ještě mám takovou představu, která zde nefiguruje, a to je, že jedna z věcí, kterou jsem zde viděla, je, že Eh, my začneme vždycky s nějakou legislativou, Rada komise parlament má nějakou představu, potom uběhne několik let, eh, potom máme třeba ještě i rozhodnutí Evropského soudu k tomu a někdy je těžké eh, E, e, vůbec pochopit e, nebo uvědomit si, že Evropský soudní dvůr často se v tom judikátu opírá o ducha toho předpisu, o, to, o ten původní záměr, proč jsme chtěli přijmout ten předpis. Třeba takové zkušenosti máme z Dánska. A mm, to znamená, O, mm, proto vždycky již v té přípravné fázi bychom měli mít jasno, jak to bude s výkladem toho předpisu. A neměli bychom pouze vycházet z, eh, z litery, z konkrétního textu, z formulací, ne, ale z ducha. To znamená, bylo by eh, dobré třeba i předem vědět, tedy jak Evropský soudní dvůr vykládá předpisy. A já jsem velice ráda, že jste mm, předložili celou řadu užitečných aspektů o legislativní činnosti. Těším se na dobrou diskuzi a doufám, že nakonec z toho vzejde diskuze, která pokryje celou řadu těchto aspektů. Děkuji. Um, no speak- eh, Aha, takže Dita Charanzová z ALDE. Děkuji, za prvé se chci omluvit. Pan Turmes tu není. Budu hovořit se jménem kolegyně, která by vám chtěla poděkovat za tento pracovní dokument a obecně souhlasí s vyzněním celého textu. Vnímá eh, diskusy ohledně zlepšení eh, tohoto nařízení jako cestu dobrým směrem, cestu eh, zbavení se byrokratické zátěže. Jednotný trh znamená evropskou spolupráci, eh, obrovsky prospěl prosperitě v Evropě a my nicméně musíme posílit hodnocení. Kolegyně vidí tady tři E, návrhy, tři možnosti. Především je třeba se soustředit na princip subsidiarity, za druhé na studiích, studie o dopadech a za třetí e, konzultační proces e, se zúčastněnými stranami. Tady by chtěla kolegyně zdůraznit přidanou hodnotu fóra pro zúčastněné strany. Je tady celá řada dobrých návrhů a e, kolegyně je pevně přesvědčena, že zlepšení jednotného trhu je ta správná cesta k zvýšení pracovních míst a a teď Olga Sehnalová. Ještě předtím, než budete mluvit, e, tak bych e, chtěl aby se tady zdůraznilo, jak je to s tou rovností pohlaví. Kdo tady dnes vlastně pracuje? <coughs> Paní předsedkyně, eh, já bych se k tomu dokumentu také chtěla vyjádřit a také bych chtěla poděkovat paní zpravodajce eh, za, za, tento, za tento text. Eh, chtěla bych samozřejmě říct, že my nechceme jen Evropu, která nebude frustrovat podnikatele, ale určitě nechceme Evropu, která bude frustrovat ani nikoho, nikoho jiného. A Eh, tím pádem tedy ani spotřebitele. Eh, já jsem velmi vděčná v tom, v tom dokumentu za kapitolu 3.5, která se týká vymáhání a procesu eh, infringementu, protože samozřejmě, že dobrá legislativa je ta, která se dá vymáhat a je re, reálně vymahatelná. Takže e, v tomto, v tomto smyslu e, si myslím, že procesu infringementu bychom se taky e, měli výrazně více věnovat. Určitě bych se přimlouvala za větší zapojení spotřebitelských organizací a jen na okraj, já nevím, jestli jsou ta čísla stále platná, ale průměrná doba trvání procedury infringementu trvá asi 2,5 roku. A to je počítáno od momentu notifikace, to znamená ještě nějaká doba před jejím zahájením a nějaká doba do nápravy. Eh, takže se pohybujeme někde v rozmezí tří let, eh, kdy eh, v podstatě existuje na úrovni členského státu nějaká legislativa, to už je poměrně, která není, dejme tomu, zcela v souladu s tím, co eh, říká eh, legislativa evropská eh, a to už si myslím, že může způsobit docela vážné, vážné a velké škody. Takže děkuji ještě jednou za, za, tuto, za tuto kapitulu a myslím, že to je otázka, která zaslouží pozornost. Díky. Okay, I just Děkuji. A teď, pokud dovolíte, tak i z mé strany pár připomínek. Je tady něco, co mi postupně dělá větší a větší starosti. Každopádně tady se jedná o skutečně mimořádně dobrý dokument, který se snaží zahrnovat eh, celou řadu velmi dobrých nápadů a myšlenek o, ke studii o dopadech. Já musím říct, že se mi líbí ten koncept eh, v tom smyslu, že se jedná o živý dokument. Velmi často i při jednáních v trialogu eh, se eh, prostě věci Eh, dohadují takže člověk eh, nemá dost dobrou představu, jak se to pak celé projeví v tom reálu, jaký dopad to bude mít <clears throat> na spotřebitele a další zúčastněné strany. <clears throat> Ty studie o dopadech eh, většinou provokují radu k tomu, aby tvrdila, že to znamená další náklady. My tvrdíme, že se to vyplatí. Tady prostě je třeba, aby došlo k nezávislému posouzení těch možností někdy mezi druhým a třetím trialogem je třeba proskoumat různé způsoby, eh, různé potenciální, různá potenciální řešení. Eh, to opravdu vede eh, k úspěšnému řízení celého procesu. My teď diskutujeme o návrhu směrnice o cestování a tam různé strany přicházejí s různými návrhy ohledně změní, která mohou či nemohou věci ovlivnit. A u takovýchto věcích je velmi důležité, když to zhodnotí někdo nestraný, neutrální, nezávislý. Pan místopředseda, pan Timmerman to také zdůraznil, že ta eh, konečná hodnocení by měla být provedena ještě předtím, než si naposled potřesete rukou. Eh, jistě může někdo říct, že legislativní návrh bude stát tolik a tolik, ale pokud to řekne poté, co jsme se na všem shodli, tak je obrovsky obtížné to nějakým způsobem ještě pak pozměnit. Takže té fázi, ve které se mluvila mezi druhým a třetím trialogem, eh, něco, co by se nazvalo skutečně nezávislým orgánem, ne něco jako McKenzie, opravdu nezávislá eh, instituce, která eh, by byla schopna přijít s takovýmto posouzením. A takové existují. A druhé téma, to se týká stanovování norem, standardů. Eh, společné standardy jsou samozřejmě něčím, co je obrovsky důležité eh, pro důvěru eh, a jistotu spotřebitelů a podniků, ale zároveň jako předsedkyně výboru dostávám čím dál tím více stížností v tom smyslu, že určité orgány, které stanovují normy, E, zohledňují všechny zúčastněné strany, že e, zohledňují určité snahy e, třeba velkých firm o ochranářská opatření proti malým podnikům a tak dále. Takže Čím víc my toho můžeme udělat za využití moderních technologií, abychom zajistili transparentnost, vrhli světlo na tu eh, tvorbu standardů, aby eh, to bylo pro všechny mnohem čitelnější, pro všechny zúčastněné strany, včetně spotřebitelů, tím lépe. Bylo by dobré, kdyby i oni měli možnost se na to podívat ještě předtím, než to bude konečně rozhodnuto. Takže nevím, Eh, jestli chcete ještě nějaké další dotazy, eh, máme už teď trošičku spoždění. Eh, ne, děkuji, myslím, že máme toho dost na jednání stínových zpravodajů. Takže návrh do 15. května, 4. června se tímto budeme zabývat a do 9. června budeme moci předložit pozměňovací návrhy. Děkuji. A poslední bod na dnešním programu Eh, zpráva eh, kolegyně Dity Charanzové. A musím říct, že ano, jak řekla kolegyně Sehnalová, je to tady dneska eh, genderově nevyvážené. Vítám další kolegyni. Ne, já se tady jenom tak trošku snažím dělat žerty. Dytina zpráva o soukromých veřejných iniciativách a obchodní a investiční politice Děkuji, Vicky, já jsem velice uh, spokojená s tímto uh, tématem, protože to je jedno z výjimek, kdy všichni souhlasí s vodním mm, um, textem a já můžu podpořit většinu pozměňovacích návrhů, které byly navrženy. Uh, věřím, že PPS budou velmi užitečné pro evropské firmy, pro um, nový růst v Evropě a také na pomoc rozvojovým zemím. E, klíčové je z těch pozměňovacích návrhů, že aby se to stalo, tak musíme um, mít jistotu, aby pravidla byla transparentní, všechny firmy měly přístup k tendrům a účasti těch partnerství. Já navrhnu pro e, všechny pozměňovací návrhy, které jdou tímto směrem. Abych zkrátila trošku ten hlasovací seznam, navrhla jsem tři kompromisní návrhy, které většina frakcí bez změn podporuje. Také podám pozmě, ústní pozměňovací návrh eh, návrhu 37. To je pokus zlepšit u formulace, aby lépe odpovídala zbytku textu, ale ta eh, základní myšlenka je dobrá a doufám, že akceptujete i ten eh, ústní návrh Čas ubíhá, blíží se oběd a proto nebudu zacházet do detailů a poděkuji všem stínovým zpravodajům za jejich návrhy a také um, jsem připravena odpovědět na vaše otázky k jednotlivým návrhům. Stínový zpravodaj EPP, mm, e, tak s ohledem na gender v naší nové tradici jsem nahradila pana Satyho. Ten nemohl přijít, upřímně řečeno, a za to se velmi omlouvá. A on mi poslal dopis, požádal, abych ho přečetla. Nejprve chce poděkovat zpravodaji za její práci a za eh, a, a je bude rád, když bude pokračovat další spolupráce, je vděčný za eh, spolupráci, které se mu do posud dostalo. Co se týče kompromisů, tak paní Charanzová zachytila podstatu těch návrhů a stejně jako pan a další, jsem rád, říká, e, e, nebo jsem spokojen s otázkami, které e, jste zhostila. To vyvážená zpráva ukazuje, že jaké jsou názory na EP, PPP v jiných ostatních zemích. Jsou tady však některé problémy, které chci zdůraznit, témata klíčová pro naší frakci. Za prvé, Eh, musíme zdůraznit, že především malé střední podniky budou trpět v důsledku výzev podle odstavce 2. Větší firmy mají méně problémů s technickou komplexitou, dlouhodobými závazky a podobně. Malé podniky jsou na tom mnohem hůř. Kromě toho, parlament by měl vyzvat komisi, aby eh, Mm, demontovala bariéry evropských firm, aby vstupovaly do PPE v těchto zemích a podporovali mobilitu evropských profesionálů při vyjednávání investičních obchodních dohod s jinými státy. To je hlavní faktor, který může ovlivnit konkurenční pravidla pro naše Um, firmami, které uh, konkurují podnikům ze třetích zemí. Pokud budeme vnímat PPP jako prostředek ekonomického růstu na jednotném trhu i v zahraničí, měli bychom zajistit, že malé podniky, které představují 99 Eh, podniků budou mít dostatek informací o PPP v zemích mimo EU, aby se mohli snadněji účastnit těchto PPP. Proto komise by měla zajistit, aby um, orgány um, jako jsme i jen dále um, podporují PPP a dostávají informace o vstupu do PPP v zemích mimo EU. Je tady jenom několik pozměňovacích návrhů, které jsem předložila. Doufám, že zpravodajka a další kolegové je podpoří, abychom měli ještě vyváženější návrh. Děkuji. Maria Grafíny. Děkuji. Já eh, bych poblahopřála dítě a v inovým zpravodajům. Toto je dokument, který e, obsahuje všechno, co je zapotřebí. Většina mých pozměňovacích návrhů se tam také objevila, to mi činí radost a jsem ráda, že Eh, rovné zacházení a transparentnost eh, jsou tam zdůrazněny. I ty moje pozměňovací návrhy šly tímto směrem, dostali se tam a to musím říct, že je něco, z čeho mám radost. Pak je tam ještě ústní pozměňovací návrh 37, ten mě taky eh, činí radost. Doufám, že i 34 projde, protože bych, eh, jsem, jsem prostě chtěla, aby se tam TTIP dostalo, protože se domnívám, že dohoda se Spojenými státy je dost důležitá na to, aby se tam objevila. A pak jsem ještě eh, předložila ten pozměňovací návrh 11, nový článek o Eh, takovém tom cyklu eh, partnerství soukromého a veřejného sektoru, aniž by eh, něco takového přinášelo další, další zátěž. Třicítka je o reciprocitě a já si myslím, že podniky by měly být předmětem rovného zacházení a je důležité pro ně, aby pro, tady existoval rovný přístup i pro malé a střední podniky. Já tady mám takovou tu zásadní výhradu. Chci totiž být jistá, že naše legislativa opravdu jde také e, cestou e, podpory malých a středních podniků. E, doufám, že spoluprací s DITou se to ještě podaří také takto upravit. Děkuji. Děkuji, eh, paní předsedkyně. I já bych chtěla ještě jednou poděkovat eh, paní zpravodajce za vyvá- eh, navrhovatelce za vyvážený text a chci zdůraznit, že kolega Zahradil v ECR připravil opravdu jasný dokument, který se týká zemí mimo Unii, především zemí nových ekonomik, ale ne pouze tam. My jsme také předložili nějaké pozměňovací návrhy na podporu určitých aspektů a e, řada z nich se e, objevuje. E, Soustředuje se na potenciální zisky. Myslíme si, že soukromé investování je opravdu klíčovým nástrojem pro ekonomický růst a vytváření dalších pracovních míst. Takže to jsme všechno e, předložili, i to, co e, vlastně řekla paní Alpíny e, ohledně reciprocity. Unijní trhy veřejných zakázek jsou opravdu dost otevřené E, dalším, ale zároveň jsou tady na druhé straně bariéry a omezení, když my chceme investovat venku. Takže v tomto směru ještě třeba na věcech e, pracovat. Jsem ráda, že se e, i toto v dokumentu objevuje. A investoři musí samozřejmě mít jistotu, že budou investovat do bezpečného, stabilního prostředí. A tady e, samozřejmě v partnerských zemích chceme podporovat e, projekty i e, ve smyslu dobrého vládnutí, právního státu, kontroly korupce a tak dále. Takže my se zabýváme velkými problémy, velkými tématy a doufejme, že tomu tak bude i na, dále a že to povede k dobrému výsledku. Velice se těším na další spolupráci s paní Charancovou a doufám, že nakonec vyšleme velmi silný, důrazný signál tím správným směrem eh, ohledně tohoto zcela závažného tématu. Předsedkyně. Eh, ještě jeden stínový zpravodaj. Eh, někdo další, někdo z komise by si chtěl vzít slovo? Thank you, Madam Chair. <laughs> Děkuji, paní předsedkyně z DG obchodu jsem. Chtěla bych poděkovat zpravodajce za návrh stanoviska a členům výboru za práci na této agendě, což v podstatě odráží i přístup Evropské komise k mezinárodním obchodním dohodám a myslíme si, že to je velice ekonomicky důležité a bychom měli lepší přístup ke kontraktům v rámci PPP a abychom takto i podporovali rozvoj v rozvojových zemích. Děkuji. Ještě Dita. Děkuji, já bych chtěla poděkovat vám všem za poznámky a vidím s potěšením, že je mezi námi shoda o tom, jaké má být klíčové sdělení, klíčový signál, který chceme vyslat z výboru IMCO. Podporuji samozřejmě ty poznámky, které se týkají role malých středních podniků, otázka reciprocity, ano, souhlasím, to musíme v tomto dokumentu zdůraznit. Nemám žádné další poznámky a budu se těšit na další spolupráci se Stínovými. Děkuji. Thank you. Děkuji, děkuji všem. A, a, Nikla, děkuji za to, že jste přišel, takže e, my uzavřeme e, schůzi, pokud by nebyly nějaké poznámky z vaší strany. Ne, dobře, takže ve tři hodiny budeme zpátky a čeká nás výměna názoru s komisařem Ancipem.